Dnesí kolegové, zaujměte své místa, prosím. Zahajuji zasedání našeho výboru. Pořad jednání je velmi nabitý. Co se týče tohoto pořadu jednání, který bychom není měli přejmout, tak bych chtěl učinit určitou změnu a zareagovat na žádost paní Gadia Zabal, která si přála prezentovat svoji zprávu ohledně genderové rovnosti okamžitě po bodu sdělení předsedy. Takže pokud s tím souhlasíte, tak pořad jednání v této pozměněné podobě je přijat. Dnes dopoledne se setkali koordinátoři a určili zpravodaje. Co se týče zprávy finanční pravidla, která se budou oplatňovat na souhrný rozpočet EU, tak paní Gresle bude zpravodajkou, jako stálá spravodajka jménem výboru rozpočtu. A vzhledem k tomu, že je to společná akce s Kokaby, tak eh, výbor pro kontrolu eh, určil pana Richarda Asverta jako spolu zpravodaje této zprávy. Dále jsme určili zpravodaje pro budoucí perspektivy ohledně technické pomoci v rámci politiky soudržnosti a bude to váš předseda, který bude zpravodajem. A co se týče eh, vizibility a výkonnosti eh, Evropského investičního fondu, tak zde bude vypracováno stanovisko, bude to EPP, které eh, jak si zajistí tuto práci. A teď, co se týče našeho výboru který musí rozhodnout o těch třech nástrojích, které odpovídají vnějšímu investičnímu plánu, tak to bude EFDD, promiňte, bude to skupina eh, socialistů demokratů, kteří bude mít zpravodaje z hlediska eh, Fondu pro trvalý rozvoj společně s výborem DEVE. A ostatní nástroje budou mít také zpravodaje ze strany eh, socialistů a demokratů. Bude to paní Gadia Zabal. A teď, co se týče dopadu odchodu paní Georgievy, která byla tedy zpravodajkou za rozpočet a lidské zdroje, tak eh, jsme diskutovali o tom, že by se zorganizovalo slušení jejího nástupce a mm, to se bude konat poté, co se dokončí rozpočtové řízení, které právě probíhá. A teď, co se týče jednotlivých misí a delegací a slyšení v rámci roku 2017. Zde jsme učinili určitou změnu v harmonogramu těch jednotlivých cest. Pojedeme do Severního Irska koncem července, během Tyrkisového týdne. A v tu dobu Irský parlament nezasedá. Takže jsme se rozhodli to změnit a pojedeme tam v květnu. A zase mise v květnu v Palestinu, eh, Palestině se bude přesovat na červenec. A teď slyšení. Tady jsme se rozhodli, že k tomu připojíme jedno slyšení ohledně dopadů Brexitu. A co se týče organizování meziparlamentního týdne, který se bude konat 30. 30. 1. a 1. února, tak tady jsme rozhodli, že budeme hovořit o vlastních zdrojích, důsledky zprávy Monty, ta bude jistě zveřejněna do té doby. A co se týče workshopů, ty závisí na těch jednotlivých výborech, takže ty tři výbory Evropského parlamentu, které jsou tady mobilizovány, jsou Ample, Econ a Budget. Takže rozpočtový výbor bude mít specifický workshop, který se bude zabývat prováděním víceletého finančního rámce a bude se zabývat jednotlivými spožděními v těch programech. A jistě bude nakloněn jednotlivým zjednodušením v rámci projektu Omnibusu. A nakonec, co se týče odměňování, s kterým se počítá v rámci uzavření dohody s Kiranem Bradleyem, to je zvláštní eh, poradce, tak eh, tady nebudeme požadovat výměnu názoru podle článku 123, tak jak se to praktikuje ohledně jiných zaměstnanců. Takže to jsou informace, které jsem vám chtěl předat, drazí kolegové. A po tomto přehledu předám slovo paní Gardia Zabalové, která by nám měla předložit svoji zprávu ohledně fondů Evropské unie pro rovnost žen a mužů. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Za prvé chci se omluvit o to, že žádám o změnu programu, ale bohužel budu muset na chvíli odejít, abych se zúčastnila jiné schůze a mm, proto děkuji za tuto možnost eh, změnit program. Ano, jak jste říkal, tady jde o stanovisko o fondech EU určených na rovnost pohlaví. Já myslím, že nemůžeme popírat, že Evropská unie se zcela zavázala prosazovat tuto rovnost, hodnoty eh, již v eh, listině základních práv a také pravdou, že Eh, je třeba uznat úsilí, které dělá Evropská unie právě, aby eh, eh, v posledních letech splnila tento cíl. Došlo k transformaci, k velkému impulzu, ale nestačilo to tak, jak bychom byli si přáli. A například, když se podíváme na poslední zprávu Evropského světového fóra, kde se vyhodnocuje právě ten eh, rozdíl mezi odměnami eh, za rok 2008, takže tady skutečně vidíme, že spíše dochází ke zhoršování. Proto potřebujeme 100, bychom potřebovali 118 let proto, abychom eliminovali tento rozdíl mezi platy mezi muži a ženami. A minulý týden eh, Island Eh, se dostal eh, na přední eh, zprávy, do předních zpráv, protože tam je studie, kde se ukazuje, že osmidenní, osmihodinový pracovní den znamená, že ženy pracují 14 hodin zdarma, více než 14 hodin zdarma, protože to je právě kvůli tomu rozdílu v odměňování a proto došlo k té stávce Eh, ženy odešly na 14 hodin z, pr- na, z pracoviště, aby ukázali, že v podstatě pracují tam zadarmo těch 14 hodin. Ale tady my nehovoříme pouze o, pouze o rozdílech v odměnách, ale také hovoříme o tom... A quelle heure commence-t-elle à travailler? Ale kolik hodin začínají pracovat? Eh, stejně jako muži, ale o počínají 14 hodinou, pracují zdarma. Aha, to znamená od pondělka 7. Eh, listopadu již eh, vlastně přestanou být placeny. Pracují zadarmo. Ano, i když bychom měli to ukázat, abychom ukázali, eh, jaký je význam tohoto tématu. Ano, takže tady ženy přítomné v podstatě, aby věděli, že od pondělka, od odpoledne pracují zadarmo. Dobře, jak jsem řekla, tady nejde pouze o ten rozdíl mezi platy, ale také vůbec o celé to zacházení Eh, různé eh, zacházení s ženami a to je problém sociální spravedlnosti, ale nejenom sociální spravedlnosti, je to vůbec problém ekonomické eh, konkurenceschopné spravedlnosti a také máme zde i studii Eurofan, kde se hovoří, že to je 100 miliard euro, to je ztráta Evropské unie právě za to, že neexistuje rovnost mezi muži a ženami. Takže to jsou dva rozpočty Evropské unie například jenom eh, podle tedy údajů, které tady známe. Takže máme různé mezinárodní organizace, které říkají, že je třeba Eh, prosazovat rovnost pohlaví a eh, eliminovat všechny ty rozdíly, které existují nyní a mezi muži a ženami. Já nebudu hovořit o té preambuli tolik již, ale jenom bych chtěla vás eh, dát do kontextu, abyste o, o co tady kráčí, když hovoříme o nerovnosti mezi muži a ženami. A zde hm, náš výbor může tedy Eh, v tom stanovisku eh, požadovat, aby ty rozpočtové linky, aby jasně specificky říkali, jaké jsou ty genderové cíle, aby se tam specifikovali, jaké části položky rozpočtu právě budou určeny na to splnění těchto cílů. A zde, pokud je o finanční projekty, eh, tak ty by vždycky měly mít specifické ukazatele rovnosti pohlaví, aby ty projekty byly jasně k tomuto definovány a je třeba i podle toho je vyhodnocovat a monitorovat. Ve stávajícím finančním rámci máme eh, eh, eh, více než 6 miliard euro určených na tuto politiku, což je dobrý, dobrý signál, ale vzhledem k situaci, kterou známe, tak Eh, je třeba v příštích eh, finančních rámcích to ještě zvýšit eh, a také chci, abychom měli mm, jasn, ve všech těch programech, ve všech evropských fondech, aby od roku 2020 jasně bylo vyčleněno, co bude dáno na tuto problematiku. Zde musí existovat politická vůle to znamená pracovat na rovnosti mezi muži a ženami, to ano, ale já myslím, že teď je nestačí už jenom ta politická vůle, ale je třeba ji převést v konkrétní nástroje a v tomto případě zde v i je to třeba to převést v rozpočet, protože i rozpočet je tím nástrojem, který může snižovat rozdíly. Děkuji a já čekám na vaše připomínky a náměty, tak abychom měli stanovisko, které bude užitečné pro snížení těchto nerovností. Merci. Merci. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Paní Klemody, prosím, zahajuji diskusi. Thank you very much. And uh, <clears throat> I'd just like to take this chance to thank... Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat eh, také za písemné stanovisko, protože eh, jsem, eh, to se říká mé Abraham. Eh, eh, samozřejmě mm, my tady máme evropské fondy a v mnohých členských zemích jsou to jediné fondy, které obsahují taky specifický genderový element. My musíme říct, že nevždy se to dotahuje do konce, čili Eh, ta praxe trošku pokulhává. Z tohoto důvodu to stanovisko je vítané, poněvadž je jasné a specifické, eh, pokud se týče kroků, které chceme podniknout. Aby to mělo opravdu všechno výsledky. Děkuji. Merci. Eh, děkuji. Myslím si, že paní Moody pravděpodobně vyjádřila to, co my všichni intenzivně cítíme. Takže dávám slovo ještě paní eh, Gardia Zabalové, která vlastně všechno už řekla. Paní Moody hovořila o tom rozporu mezi vyjádřením a činy. A to samozřejmě platí pro genderové záležitosti, ale platí to také pro jiné oblasti politice. A co se týče eh, začlenění do rozpočtu na rok 2017, tak eh, pan Gajer nám jistě řekne, co si o to myslí. Děkuji. Ano, opravdu. Já si myslím, že bychom měli i nadále společně přemýšlet nad tím, jak bychom udělali tento gender budgeting konkrétně. Eh, já to vždycky čtu jako jakýsi požadavek parlamentu a myslím si, že je to všechno v pořádku, to sdílím. A když eh, sám si kladu tuto otázku jako zpravodaj za rozpočet, tak si říkám, že mm, a ptám se kolegyní, které se v tom vyznají, co to vlastně znamená, co to konkrétně znamená tento eh, gender budgeting, když se podíváme do oblasti těch čísel. když pracujeme tedy na těchto číslech z hlediska roku 2017 za dosažení politických cílů. Co to znamená? Tady jsem trošku bezradný. Eh, takže eh, snažím se zkoumat, co bychom tady měli udělat. A moje pozorování zatím nebylo příliš plodné. Samozřejmě abstraktně můžeme říct, měli bychom podporovat ty věci, které jaksi jsou ku prospěchu, že dali, co to konkrétně znamená. Když se ptám na příklady, tak se mi říká třeba eh, ve městech eh, bychom měli jaksi mm, zlepšit dopravu, protože ženy mají méně často eh, automobily než muži, takže v těch předměstských oblastech by se měla zlepšit tato infrastruktura. Dobře, ale jakým způsobem budeme tedy provozovat tento gender budgeting na evropské úrovni? Mm, mě to opravdu tak trošku pro pronásleduje jako otázka. Já si myslím, že bychom se tím měli více zabývat, i jako z hlediska výzkumu. Za chvíli si vyslechneme ostatně studii eh, také v tomto výboru. Myslím si, že bychom se měli tak trošku i nadále zabývat tím, a eventuálně na základě určité studie, jak toto dělat. Eh, dejme tomu, že by to byla studie, která by sbírala příklady z členských států nebo z OECD, z zemí, co se podařilo protože já bych to velice rád prosazovala, ale prostě mi schází trošku fantazie. Jakým způsobem tedy na tento správný apel bychom měli reagovat z hlediska konkrétního gender budgetingu, jak to mám konkrétně tedy eh, prosadit? Enfin, dans les v tom odměňování spolupracovníků, myslím, že tady nejsou rozdíly na úrovni Evropského parlamentu v Evropské unii. Eh, pane Depre, pan Depre byl zpravodajem na, pro rozpočet roku 2016, takže tam nebyla diskriminace v tom odměňování? Určitě tam byla, ale nebyl jsem pověřen tím, abych to nějakým způsobem zkoumal. Nebylo to viditelné, nebylo to tady zaznamenáno jako takové. Pane předsedo, já myslím, že my všichni sdílíme tento eh, cíl úplné rovnosti ve všech oblastech, které samozřejmě nesouvisí tedy s reprodukcí. Takže eh, naprosto souhlasím eh, s tím zaměřením, které tady navrhla naše navrhovatelka paní Gardia Zabal. Mám tady dvě otázky. Jedna je semantická, druhá tedy obsahová. Tak nejdříve ta semantická. Já jsem myslel, že už není možné hovořit o pohlaví. Ho- hovoříme o genre, o druhu. Ale pak jsou tam indikátory. E, tam je ovšem indikátor, možná je to jazyková e, problematika, indikátory, které jsou e, specifikovány podle pohlaví. Takže chtěl jsem na to upozornit. Když hovoříme tady o indikátorech, tak tam je specifikace podle pohlaví, jinde se hovoří o genderových indikátorech. Mně to teda nevadí používat tento pojem eh, pohlaví, ale eh, chci jenom upozornit, že pokud to není jaksi adekvátní terminologie, tak bychom měli nějakým způsobem sjednotit ty termíny. A pak mám otázku, která je e, spíše obsahová, tedy v bodu dvě. Toto stanovisku požadujete, aby ty ukazatele, a to odpovídá ostatně tomu, co tady bylo řečeno, požadujete, aby genderové ukazatele nebo ukazatele podle pohlaví používali e, všechna opatření, která jsou financována z rozpočtu EU. Mm, co se týče těchto opatření nebo těch akcí, to může jít velice daleko. Pokud požadujeme, aby se tady vyhodnocovaly výsledky a cíle programu, eh, tak to je v pořádku, ale tady se hovoří o všech akcích nebo všech opatřeních kontrolní a hodnotící fáze všech opatření. Víte, že máte projekty, které mají celou řadu takovýchto jednotlivých akcí, tak Tady chcete rozvinout genderové ukazatele pro všechny ty jednotlivé mm, akce nebo opatření, tak jak to stojí v tom uh, odkazu dvě. Myslím si, že tady bychom narazili na nepřekonatelnou byrokracii. Myslím si, že by to mělo být přepsáno, pokud si mohu dovolit tuto poznámku. Tady jde o to, aby skutečně jsme používali tyto indikátory z hlediska naplnění těch projektů a výsledků. Ale požadovat, aby během výběrové kontrolní i hodnotnící fáze všech opatření se uplatňovaly tyto genderové ukazatele, tak to mi připadá trošku příliš náročné a velká zátěž. Jsme tady rozpolceni, paní Gadia Zabal. Co se týče cílů, všichni souhlasíme. A všichni souhlasíme také s tím, že se musí zjednodušit řízení. Ale pokud u výběrových řízení, a víte, že Evropská unie tráví svůj čas tím, že organizuje výběrová řízení, Vše se takto organizuje. Pokud bychom tam měli připojit ještě další ukazatele, Víte, že už v současnosti je to velmi složité z hlediska jednotlivých výběrových řízení, takže opravdu je tady obava. Bylo by lepší najít nějakou obecnější formulaci, aby to jaksi více odpovídalo těm běžným postupům správců z hlediska této genderové problematiky. Takže na závěr, paní Gadia Zabal, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem nepožádala o slovo, ale jenom eh, eh, bych chtěla eh, reagovat na paní Moody a na další, aby pochopili velice dobře. No, vidíte, oni vám to muži spíš narušili všechno. Dobře, přesně tak. Eh, takže mohl by to být také problém s informovaností nebo s vysvětlením, eh, možná to nebylo jasné. První komentář eh, na pana Depre, ano, je to problém s překladem v originále, v angličtině tam se hovoří gender specific, ano, ale no, já si myslím, že to není podřadné téma, protože jazyk, který se používá v různých zemích, no tak to je třeba sjednotit přece také gender specific nebo politik, genderová politika, angli, ve španělštině také se to používá. Pokud je o to téma ukazatelů ve všech těch aktivitách, ve všech fázích, já myslím, že ne ve všech úplně. Uh, je to spíše, o, nejde o to doplňovat kontroly a byrokracii, to ne. Jde o to mít informace a stanovat kritéria v jednotlivých programech, které financuje Evropská unie, proto aby se vzalo do úvahy právě, že se díky těm programům eh, eh, snižují ty rozdíly. Například programy, které jsou subvencovány z eh, evropského rozpočtu, tak přece vždycky se tam vyhodnocuje jejich evropská přidaná hodnota. A já předpokládám, že nikdo není proti, aby tomu tak bylo, protože přece chceme, aby evropský rozpočet eh, přinášel evropskou přidanou hodnotu. Ale ty genderové politiky, to by mělo být stejné. A pokud eh, dosáhneme toho, aby genderová politika měla nějaký ukazatel, který ukáže, poměří, ano, tady, tam, kde existuje rozdíl, tak se s tím něco děje. To musí tak být, jinak bychom to dělali špatně. A to znamená ne, že v každé fázi, v každé aktivitě, že by to tak mělo být. Ne, ale ty programy musí mít přece jasné cíle a tyto cíle mají ukazatele a podle těch ukazatelů se ty programy vyhodnocují, abychom viděli, že jsme splnili cíl. Takže, eh, ale bez dat, bez údajů nevíme přece, zdali jsme splnili cíl nebo ne. To tež platí eh, eh, pro eh, eh, to znění. To musí být také jasné eh, protože jinak budeme vytvářet divné podivné procesy, to ne. Je třeba, abychom měli konkrétní politiky pro mládež, například to máme pro další skupiny, nebo když přijímáme různé politi- evropské politiky, tak vždycky přece tam ten rozpočet se musí orientovat na výsledky, na výkonnost a o to tady také jde. Na to zdůrazňujeme. Jsme <coughs> sur cet accord. Takže budeme vycházet z této schody a tím to uzavřeme. Takže teď eh, se bude jednat o studii, kterou jsme svěřili vnější organizaci. Jistě zajímavé si představit ty závěry, ale pokud si máme představit konkrétně různé aktivity, které bychom měli rozvíjet, tak je to poněkud eh, složitější. Takže Pozměňovací návrhy by měly být předloženy nejpozději do 14. listopadu ve 12 hodin. Hlasování výboru bude se konat 8. prosince a příslušný výbor se vyjádří 25. ledna. Je to výbor pro otázky žen. Takže děkuji paní Gadia Zabalové, která eh, tady vyvolala velice zajímavou diskusi a jestli budeme mít příležitost se vrátit k této problematice. A nyní se dostáváme k bodu, který se týká nákladů v případě neexistence agentur. Z hlediska vnitřního trhu Jan Skejer byl jmenován jako mm, hlavní gestor této studie, takže eh, mu dám slovo a potom se obrátím tedy na eh, autory této studie. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem měla různé úkoly, které jsem musel plnit tyto týdny. A jako zpravodaj za agentury mi připadalo, že je velmi dobrý nápad navrhnout tuto studii. A jsem velice rád, že koordinátoři to také tak viděli. Kolegové, před několika lety parlament nechal zhotovit studii Cost of Non-Europe. Takže pokud to volně, jak si přeložíme, znamená to, jaké náklady by tu vznikly, kdybychom neměli EU, to znamená, jaké správní náklady by musela Evropská unie vlastně odebírat od těch jednotlivých členských států. Pokud si pamatuju, byly to stovky milionů nebo stovky miliard Eh, které by mohly být uspořeny, pokud by se spustily jaksi určité centrální řízení a pokud by se to řešilo na centrální evropské úrovni. To byla ta základní myšlenka, to znamená, eh, toto se zkoumalo z hlediska agentur. Já jsem tehdy byl mladým eh, členem tohoto výboru a televize mě požádala o rozhovor a moderátorka se mě zeptala, a kde teda by se dalo usporit, uspořit. A já jsem byl tak trochu zaskočen v tom momentě, protože eh, já vím, že to není úplně jednoduché eh, dělat úspory v rozpočtu, ale samozřejmě měl jsem určitou představu o tom, co se za ty peníze má pořizovat. Já jsem něco tehdy tedy ze sebe vypustila. Eh, nakonec jsem se jí zeptal, na co narážíte. Ona řekla, no agentury, protože jich je tady spousta a eh, jaká je tady jejich úloha v tomto smyslu. Od té doby jsem tak trochu sledoval tuto tematiku a diskutoval jsem také s euroskeptiky. Víte, že eh, ty v prostatě mm, požadují, aby se jaksi rozpustily tyto agentury. A je tady celá řada takzvaně inteligentních argumentů ale opravdu inteligentních jsem slyšel velmi málo. Takže jde o to, zda tyto agentury opravdu plní eh, svoje úkoly a zda eh, skutečně jsou ještě relevantní. Já si myslím, že je tady smysluplné eh, se zabývat tím, zda ten job, který plní tyto agentury, skutečně představuje přidanou hodnotu pro Evropskou unii. Takže to byl ten cíl této studie například z hlediska plnění úkolů, které souvisejí s vnitřním trhem. Tady byla otázka, jak by to vypadalo, kdyby tedy to neplnili to agentury, ale těch 28 členských států nebo komise. Nakonec tedy mm, z toho tedy vyplynuly určité závěry, takže já jsem velmi napjatý a těším se na výsledky této studie. Pan Jack Malen ukojí netrpělivost. Pana Gejera, prosím, máte slovo. Well, thank, thank you very much indeed for uh, inviting me here today to um, present the... Tak, děkuji vám za pozvání, abych eh, prezentoval eh, výsledky té studie o tom, kolik by nás to stálo nemít Evropu. Já musím říct, že my eh, tu studii eh, teprve finalizujeme, eh, takže ono to ještě chvíli bude trvat, takže toto je taková zatím verze nehotová. Bylo by dobré, kdybyste ji brali tak trošku důvěrně tak já bych eh, se chtěl zdůraznit trošku o tom, jak ta studie funguje, jaká je ten metodika, možná také o tom, co bylo zjištěno. Takže eh, cíle této studie. Tak eh, především nás zajímal dopad existence agentur na evropský rozpočet, ale také na rozpočty členských zemí. A potom je otázka, eh, jestli by ty eh, dopady byly jiné, eh, kdyby se ty tež činnosti uskutečňovaly pouze na národní úrovni spíše než prostřednictvím evropských agentur. Dále nás zajímaly přínosy role agentur při eh, harmonizaci procesu v členských zemích a pak nás zajímal přínos pro eh, důležité aktéry, jako jsou hm, úřady v národních státech eh, a nevládní a mezinárodní organizace. Rozsah studie se omezil pouze na sedm agentů, tak jak jsou zde tady pro eh, duševní vlastnictví, bezpečnostní agentura eh, pro léčiva, agentura pro chemie a tři eh, finanční, agentury finančního dohledu, to znamená bankovní úřad ESMA a EIOPA. Ten průzkum byl prováděn v posledních dvou tři, třech měsících a e, záběr byl poměrně e, široký, včetně e, debata setkání s těmito agenturami, s mm, vnitrostátními agenturami a místy s velkými firmami jako Airbus nebo farmaceutickými firmami. K metodice velmi stručně. Studie o nákladech neexistence Evropy eh, se eh, tím se zabývali mnozí, ale naše eh, metodiky jsou trošku jiné. My jsme se soustředili na náklady toho, když se proces nedotáhne do konce, zatímco tedy ty studie Eh, jaksi následků toho, kdyby neexistovala Evropa, tak de facto my už eh, se zaměřujeme na funkci agentur, které existují, které už jsou dotaženy dokonce. Eh, my jsme se zaměřili na tři hlavní scénáře. První je současný stav a náklady těchto sedmi agentur. Za druhé je zde scénář ten toho nejlepšího případu, nebo řekněme toho nejméně špatného případu, eh, přičemž eh, úkoly agentur by byly převzaty členskými zeměmi, ale regulační rámec, eh, zejména tedy systém vzájemného uznávání, by zůstal v platnosti. A pak zde máme Eh, nejhorší případ a to je eh, případ, kdy ten regulační rámec přestane existovat, eh, neuznávají se vzájemně výsledky, a to znamená, že členské země by museli si tyto struktury vytvořit sami a znovu, ty, které jsou nyní v agenturách například také pro registraci služeb a produktů a tak dále. No, no a teď eh, eh, si projdeme ty tři scénáře. Takže, když se podíváme na současnou situaci, máme zde sedm agentur, které eh, dohromady mají roční rozpočet přes jeden 1 eh, miliardu eur, což je zhruba 13 eh, rozpočtu všech evropských agentur. Eh, čili je to tato část. Přičemž z evropského rozpočtu se financuje pouze malá část, nějakých 80 milionů eur, poněvadž ty agentury se do značné míry financují sami tím, že Eh, vybírají poplatky za své služby od organizací. Například, když si vezmete ten úřad eh, pro duševní vlastnictví nebo agenturu pro léčiva, tak eh, to je 95 nebo ještě více procent, ze kterých se financují sami, třeba za registraci produktů nebo služeb v EU. Eh, pak tady máme mm, ty agentury pro finanční dohled a ty jsou eh, mnohem více závislé na evropském rozpočtu. Třeba eh, ta Evropská bankovní agentura v roce 2015 měla rozpočet kolem 30 milionů eur, přičem 40 zhruba šlo z evropských peněz. Ale celkově dá se říci, že ty náklady agentur mm, nejdou primárně z evropského rozpočtu. Čili eh, pokud by se nic nezměnilo, tak eh, ty agentury, jak jsme tady eh, s nimi hovořili, mm, tak mm, dá se říct, že je zde trend pro zvýšení produktivity třeba ten objem patentů nebo žádosti o patentu, patenty, dotazy na patenty a tak dále, mm, tak eh, de facto ty náklady na to klesají. Eh, naopak některé z těch agentur eh, budou mít vyšší náklady, třeba ty startup agentury, jiné, u jiných je zase ten rozpočet, respektive ty náklady klesající. No a teď eh, se podíváme na první z těch dvou scénářů možného vývoje. Zde je to scénář, že by zůstaly, eh, zůstal regulační rámec, nicméně funkce eh, těch evropských agentur by převzaly příslušné orgány členských zemí. A zde tedy hovoříme o zvýšení nákladu o nějakých 160 až 170 milionů eur ročně, eh, tedy v případě eh, přenosu na členské země. Eh, to by znamenalo, že v některých zemích by mohly vzniknout nové entity, ale také by museli převzít více funkcí, než kolik vykonávají ty současné agentury. A navíc eh, ty více náklady by nebyly rozděleny eh, rovnoměrně. Když se podíváte na oblast eh, bezpečnosti letecké dopravy, hm, tak některé země, jako je Francie, Německo nebo Velká Británie, které mají podstatně, podstatně velký letecký průmysl, by nesli daleko větší část těchto nákladů než ostatní. No a pak máme patentovou agenturu a to by znamenalo eh, zvýšení pracovní zátěže pro ty národní orgány prakticky všude. Eh, takže eh, to zvýšení nákladů by se odvíjelo od toho, jak důležité a jak rozsáhlé jsou ty příslušné ta příslušná pole činnosti v jednotlivých zemích. Scénář číslo dvě. Zde jde o situaci, kdy neexistovaly by agentury někdy v budoucnu a také ten regulační rámec by se postupně rozpadl, zejména vzájemné uznávání a to by eh, pak eh, znamenalo, že všechny tyto agentury, zejména ty první čtyři eh, pro společný trh, by museli začít registrovat registrovat výrobky a služby jednotlivých členských zemí a to by znamenalo ten, ty náklady. Pak máme tady, nebo měli bychom tady národní orgány a, a ty by museli platit, že? Samozřejmě eh, při registraci těch eh, produktů v různých, mnoha různých zemích, tak to by znamenalo eh, zvýšení nákladů. My jsme tyto výsledky snažili se agregovat na evropské úrovni a máme tady eh, eh, scénář, kdy eh, firmy by museli registrovat své výrobky v různých zemích a to by mohlo znamenat půl miliardy až celou miliardu registračních, tedy na registračních poplatcích. Čili plus, plus tedy těch 160 milionů, které by museli české země investovat do těch agentur. Kromě toho, co jsem řekl, eh, bychom zde měli ještě skryté náklady pro evropský průmysl, eh, protože nejde jenom o to, že budou muset platit, museli by platit eh, poplatky, ale mm, vznikly by také interní náklady s tím, že by se museli vypracovat mnohonásobné žádosti o certifikaci produktu a tak dále. Vzhledem našim zdrojům a dostupnému času jsme to nebyli schopni zanalizovat detailně, ale eh, některé firmy nám tedy řekly, že eh, by to stálo opravdu hodně. A zejména tedy eh, by to, byly, byl to nárůst poplatku národním agenturám. A pak jste pokud se týče tady ty eh, náklady na neexistenci agentur, eh, je velice těžko až nemožné říci u těch eh, finančních dozorových agentur, protože oni posilují stabilitu evropského finančního sektoru. Také je důležité, že u všech těch agentur jsou ještě další těžko kvantifikovatelné náklady rizik, které eh, momentálně neexistují. Eh, protože všechny to agentury mají určitý eh, know-how a mají seznam asi 4,5 tisíce expertů, na které se mohou obracet, Mají databáze, které obsahují důležitou informaci, které se, důležité informace, které se časem nashromáždily to by se muselo replikovat v jednotlivých zemích. Eh, dále ty agentury se dávají důležitou mezinárodní roli, například eh, v oblasti bezpečnosti letového provozu. Eh, kdyby tato agentura neexistovala, vrátíme se do stavu někdy v 60. letech minulého století, protože každá země by musela zvlášť certifikovat každé letadlo, které, každý typ letadla, který bude používat evropský vzdušný prostor a podobné, podobně eh, pro evropské výrobce eh, je tato agentura důleta, důležitá, poněvadž eh, poskytuje také důležité know-how externím mimo evropským orgánům o evropských produktech. Takže kdyby tyto agentury vymizely, Znamenalo by to důsledky eh, pro ekonomiky zemí, kde ty agentury se momentálně nacházejí. Eh, momentálně je zde zaměstnáno asi 3,5 tisíce lidí. Některé, některá ta pracovní místa by vznikla jinde, eh, pravděpodobně v Bruselu, a převzali by tedy roli těchto agentur. Eh, tyto agentury ovšem také eh, pomáhají utvářet lepší, kvalitnější politiky. A de facto eh, oni mají své, svá místa, kde fungují a v podstatě, kdyby vymizeli, tak by to všechno odteklo zpátky do Bruselu. Přímé ztráty by mohly být eh, velké, ale eh, také by došlo k nepřímému ubytku pracovních míst, poněvadž tyto agentury využívají, využívají eh, My jsme se podívali také na důsledky pro Evropskou komisi a instituci. Pokud by tedy tyto agentury nebyly a nemohly přenášet určitou práci do členských zemí, pak asi by to všechno musela dělat nějaká jiná instituce, nejspíš Evropská komise. A e, vzhledem k rozpočtovým omezením by to bylo asi velice těžké a pak by tady vznikla také otázka nezávislosti tvorby politiky. A Tedy nyní závěry obecně. A jak říkám, eh, teprve jsme ve finalizační fázi. Eh, z našeho pohledu není pochyb o tom, že náklady na využívání těch agentur jsou daleko nižší, než kdyby se všechny tyto funkce eh, přenesly na členské země nebo na některé členské země nebo na Evropskou komisi. Eh, je třeba říci, že kvantifikace těchto nákladů je obtížná, poněvadž tady máme eh, jaksi scénáře, eh, které kontrafaktuální, čili scénáře, které neodpovídají realitě. Navíc mají, máme tady ještě další agentury, kromě těch, které jsme zkoumali, které mají svoji roli ve společném trhu. A pokud tady tento výzkum eh, bude použí, eh, tedy považován za eh, užitečný, pak by bylo dobré proskoumat také ještě další agentury jejich náklady. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto zprávu. A nyní se obrátím na pana Gajera a zeptám se ho, zda jeho jak si zvídavost byla uspokojena v tomto ohledu. Ano, co se týče této zprávy prezentace, jsem spokojen, protože se tady objevily některé důležité ukazatele, eh, které jsou vyčíslitelné, některé nejsou vyčíslitelné. Jedná se o úspory eh, v souvislosti s těmito agenturami a jejich významem z hlediska vnitřního trhu, ale také i z hlediska konkrétních eh, služeb které jsou naplňovány centralizovaně, místo toho, aby se realizovaly na úrovni těch 28 států. Takže mm, e, samozřejmě, že je to důležité z hlediska těch veřejných rozpočtů nebo rozpočtu EU. Není to nějaká gigantická úspora, ale co se týče těch nákladů, které by musely nést jednotlivá ekonomická odvětví, tak eh, tyto náklady by byly dosti velké. Hovoří se o jedné miliardě. Jsou to tedy mm, opravdu výrazné, eh, výrazná čísla. Takže myslím si, že z hlediska politické argumentace nám to mm, opravdu pomůže. Možná i v Evropském parlamentu. To bude užitečné, pokud tady se prodiskutují výsledky této studie a vyhodnotí se toto směřování Evropské unie. A někdy příležitostně velice rychle probíráme otázku těch agentur, ale myslím si, že je dobré, pokud například by existovaly studie také z hlediska toho sektoru, pro který pracují tyto agentury například letecká doprava nebo farmaceutická oblast. V každém případě mm, tady máme velmi důležitého partnera, který má rozhodující význam z hlediska těch jednotlivých eh, oborů nebo odvětví. Eh, pokud jde o to, jak si zajistit mm, akceschopnost těchto agentur, tak myslím, že je opravdu smysluplné se podívat na tato čísla také z hlediska otázky. Já tedy nebudu se tady odkazovat na ty své zkušenosti, ale mm, samozřejmě, že to souvisí s těmi poplatky, které mm, tady připadají v úvahu. Je to tedy ta otázka, jak by to vypadalo z hlediska případných jaksi, zisků agentur, které by mohly případně se přelévat do rozpočtu Evropské unie. To nechci teď tady rozvádět, ale napadá mě ještě jeden bod z hlediska leteckého průmyslu v Evropské unie. To je bod, o kterém jsem kdysi diskutoval, když, se, když jsem připravoval stanovisko k ASA. A takže řeknu to jednou větou. Tehdy ti zástupce řekli, ta výška těch poplatků je sekundární. Primární je, jak rychle může ta agentura pracovat a zda je schopna velmi rychle poskytnout službu, kterou nabízí průmyslu. To znamená, jak rychle je schopna vystavit certifikáty, eh, zvláště z hlediska zavádění nových produktů na trh. Takže já si myslím, že bychom Eh, aspoň já to udělám, měli bychom si dát určitý čas na to, abychom pracovali s touto studií a poté eh, se zaměřit na ty jednotlivé úkoly, to znamená rozpočet, eh, příprava, nařízení a prostě vyvodit z toho pár argumentů. Merci. Děkuji. A nyní má, pan, má slovo pan Zdechovský pane předsedající. My v budget control mm, eh, výboru poměrně důkladně sledujeme každý rok agentury a jejich výsledky, jejich práci a jsme poměrně kritičtí, nekompromisní nenecháme si vždycky, vždycky říkat, eh, že je všechno dobře a jdeme i do detailů jednotlivých agentur. A bylo to tak, že jsme mnohokrát ne, ne, eh, neudělali discharge, když se nám něco nelíbilo. A opravdu říkám sám za sebe, já jsem měl možnost, protože v EPP jsem dlouhodobě standing reporter pro tuto oblast, tak jsem měl možnost jednotlivé agentury navštěvovat. Už jsem jich navštívil 19. A jezdím po celé Evropě a opravdu přijedu a snažím se v té agentuře pobít minimálně půl dne a zjišťovat jejich práci, zjišťovat jejich problémy a sledujeme to i z discharge z hlediska posledních, eh, posledních třeba tří, čtyř, čtyř let proto já bych asi neměl takovou, takový problém odpovědět eh, jako pan Gajer na otázku novinářů, k čemu ty agentury jsou, protože vidím jejich neskutečně výbornou práci a vidím taky neskutečně profesionální týmy. To, co agentury totálně postrádají a co si myslím, že je jejich totální chyba, za co je my musíme skritizovat a vždycky se zamýšlet, než jim dáme peníze, to je jejich neschopnost ty věci prodat neschopnost ukázat, že dělají výbornou práci. Máme dvě věci. Dneska tady já jsem trošku je mi líto, že pan uh, Jack, uh, eh, Jack uh, Malan nepředložil výslednou studii, že tady předložil studii, která je téměř výsledná. Já budu s velkým očekáváním uh, Eh, čekat na to, až nám opravdu předloží ten závěr, protože eh, samozřejmě já jsem naprosto přesvědčený o efektivitě eh, evropských agentur. Když bude 21,8 agentur v členských zemí posuzovat bezpečnost letadel, což je velmi komplexní téma. V České republice těch odborníků jsem se pohyboval v letectví přes 12 let těch odborníků je, že bychom mohli na prstech dvou ruk, rukou spočítat a budou posuzovat speciální věci týkající se některých letadel, tak je to nemožné. A to nemluvím o státech, jako je Kypr, Malta, tam nevím, kolik máte odborníků. Doufám, že mě tady kolega potom nezmlátí před dveřma, že jsem kritizoval, ale to není kritika, to je prostě fakt a hodně malých států, ani Lucembursko, ani pobaltské republiky nejsou schopny obsáhnout tuto problematiku. A já bych byl strašně rád, kdybychom byli schopni vyčíslit, vyčíslit ten přínos. Byli jsme schopni třeba i spočítat, kolik by stálo, kdybychom měli 28 oddělených agentur, které by dělaly tuto práci. Byl jsem v agentuře pro potraviny tam opravdu ty týmy pracují. To, jak se třeba rychle dokážou vyměňovat informace, ta efektivita je veliká, než kdyby 28 států vedle sebe se snažilo třeba některou věc zakázat nebo některou věc, některou věc se snažilo zkoumat z různých úhlů. A já jsem moc rád, že tohle téma jsme tady otevřeli a byl bych moc rád, kdybychom se k tomuto tématu, pane předsedo, mohli ještě v brzké době znovu vrátit, protože si myslím, že uh, obecně agentury jsou pokladem Evropské unie, jenom ten poklad je bohužel velmi hluboko v myslích evropských států zakopán. Merci. Qui d'autre? Děkuji. Kdo si ještě přeje vystoupit? Monsieur Maragall, je vous en prie, Maragall, ano, pokud je to možné, děkuji pane předsedo. Jenom hmm, pár takových eh, konkrétních otázek. Zdá se mi, že skutečně to je velice zajímavé téma a vítané teď. Zde existuje mm, taková základní premisa. My mm, analyzujeme nástroj agentury, ale máme eh, za hotovou věc, že funkce, to je důležité, tedy obsah, kompetence, pravomoce, že to eh, musí být něco, co má smysl eh, pro evropskou úroveň. Já bych řekla, ano, to je jasná, zajímavá hypotéza, ale já myslím, že mm, eh, tady jsem slyšel, že se eh, prověřuje, že skutečně je to funkce, která eh, má být svěřená evropské úrovně, nikoli v národní úrovni, že se to prověřuje a tudíž počínaje tímto lze i e, potom e, zvažovat různé alternativy těch různých nástrojů, nástrojů protože v některých případech asi lze říci, že e, tu funkci třeba by měla plnit přímo komise. Proč ne? řada těchto funkcí eh, i eh, funguje v členských státech a nemají na to žádné agentury. Je to prostě nějaký státní orgán, který to dělá. Já neříkám, že to je to nejlepší řešení, ale je třeba to prověřovat, anebo alternativy některé z těchto agentur třeba by mohly ušetřit eh, kdyby se třeba integrovali podle různých témat, mm, tedy mm, my jsme analyzovali sedm agentů, a třeba bychom měli zanalizovat všechny a říci, ty by se třeba mohly sfúzovat a pak by se ušetřilo, bylo by to operativnější, znížily by se náklady, mm, administrativní náklady, kdyby třeba eh, jak si mohli sdílet eh, mm, eh, prostory a režii a podobně. Ano, zde další možné eh, rozhodnutí by bylo, že ty, eh, eh, tedy ty poplatky za ty služby, které agentury poskytují, tak mm, že ty by, poplatky z toho by se hradily ty náklady na ty agentury, jejich fungování, tak jak se to dělá v jednotlivých státech, i lokálně se to dělá, proč ne? ty agentury poskytují služby a pokud jsou efektivní ty služby a nutné, užitečné, tak eh, ti, kteří dostávají ty eh, eh, služby, kteří jsou příjemci, no tak by kryli ty náklady. Takže to jsou otázky, které třeba prověřit a já souhlasím, že tato studie by měla se rozšířit v podstatě na všechny ostatní agentury, které Evropská unie má. Děkuji. Merci, monsieur Maragall. Děkuji, pane Maragall. Pan Donano. Eh, pane předsedo, eh, já bych chtěl eh, vědět, kdo vlastně předsedal tady těmto otázkám agentury. No, o tom budeme hovořit za chvíli. Pane Depre, vy ještě máte něco. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl říci, že jsem velice rád tomu závěru. Eh, mm, samozřejmě byl bych konsternován, kdybychom měli závěr, že ty agentury Evropské unie jsou mnohem dražší a mají menší efektivitu než v případě toho prvního, druhého scénáře. Takže to je dobrá zpráva. Já mám dvě otázky, které navazují ostatně na to, co říkal předřečník. Tady ještě jedna otázka, kterou si můžeme položit. A sice, jaké jsou tady dodatečné náklady u některých agentur, nepřipadá to v úvahu u všech. Jaký je tady dodatečný náklad v souvislosti s vytvořením agentury, vzhledem k tomu, že některé mise by mohly být za, eh, realizovány v rámci správních orgánů. Některé agentury jsou autonomní, nezávislé pro některá poslání. A já to ještě eh, tedy doplním. Eh, tato otázka tady není zakotvena v té studii. Já myslím, že bychom měli dělat rozdíl mezi sektorem, kde potřebujeme nezávislý orgán, nezávislou agenturu, ale v jiných případech se jedná o záležitosti, které spadají do státní zprávy a není nezbytně nutné mít nezávislý orgán. Takže to by tam mělo být ještě začleněno. A teď náklady a rozpočet. Co se týče rozpočtu Unie a porovnání s členskými státy, tak tam samozřejmě se to snižuje vzhledem k tomu, že ty poplatky jsou placeny těmi jednotlivými zákazníky v uvozovkách. To ovšem neplatí u některých agentur, které nemají tyto zdroje. Jak to vypadá v tomto případě? Je ten závěr stejný? Takže to bych byl rád, kdybyste mě o tom přesvědčili. Zatím ještě nejsem takto přesvědčen. Další žádosti o slovo? Nikdo už se nehlásí, takže když dovolíte, drazí kolegové, tak bych se také zeptal, zda jste se ujistili, že skutečně každá ta agentura má svůj raison d'être. Někdy lidé si myslí, že se vytváří agentury, protože prostě e, to potěší jednotlivé státy. Je opravdu každá agentura užitečná a má svoji specifickou přidanou hodnotu? A e, další otázka. E, mohli jste si ověřit, že v případě existence agenturu jsou zbytečné služby na úrovni státní správy, anebo naopak. To znamená, jde o to, že by se mělo prokázat, že agentura má ekonomickou efektivitu a umožňuje snižovat náklady. A dále pan Maregal by teď měl zbystřit například uh, agentura, která existuje ve Španělsku, tak tam jsme konstatovali, že jsou tam přebytky. A teď jde o to, jak vyhodnotit tyto přebytky, které mohou vzniknout. Já myslím, že bychom tady měli eh, mít dosti vysoký žebříček toho hodnocení, nebo jakým způsobem tedy přistupovat eh, k těmto případným eh, přebytkům, jak racionálně ošetřit tuto záležitost. Takže mohli byste zareagovat na všechny tyto připomínky? Velmi synteticky, protože máme velmi nabitý program dnes. Děkuji. Možná bych navázal na pár bodů. Něk- některé není třeba odpovídat, ale je pravda, že zlepšení výkonnosti agentur, ano, e, řada agentur, pokud vím, tak dělá škrty ve svých rozpočtech a takže výkonnost se zlepšuje, z toho lze dedukovat, ale naše studie nám říká, že pořád ještě tam je prostor zlepšovat efektivitu. Také je pravda, že agentury zrovna nedobře komunikují, jakou přináší, nebo prokazují, jakou přináší přidanou hodnotu. A takže to by mělo být součástí toho vyhodnocování podle předpisu. Ale obecně bych souhlasil, že zrovna to jim nejde moc ukázat, že mají přinesl přidanou hodnotu, že něco přináší. A také otázka, zdali e, skutečně, e, jak e, je to s těmi agenturami, které některé neúčtují poplatky za služby, jiné je. No, Evro, agentura pro evropskou pro bezko, bezpečnost trhu, to je jedna z těch tří, tak ta nyní zvažuje zavést také poplatky za ty služby. Mm, to je agentura, která dohlíží nad fungováním trhu. Já myslím, že to je důležité téma, kterým skutečně třeba se zabývat, abychom viděli, zda tam není nějaký prostor, jak by agentury mohly generovat i příjmy, aby mohly pokrývat náklady na ty služby, které poskytují, a ne jenom dostávat dotace z evropského rozpočtu. A také stejně eh, to, co jsme teď slyšeli, možná, že eh, některé ty eh, příjmy, dokonce jejich ty tržby jdou, eh, jsou vyšší než ty jejich náklady. Zdali by se to mělo vracet do rozpočtu. Já si myslím, že i když je těžké vyčíslit eh, ty výhody vůbec eh, těch agentur, jak si porovnat, zdali by bylo lepší, aby to dělali státní orgány, mm, je těžké vyhodnotit jejich vlastně hodnotu, tedy výhody a náklady porovnat. No, podle nás tady existuje velice jasný, agentu, jasný konsensus, konsensus e, i u, u evropských firm, které používají jejich služby, tak tvrdí, že ty agentury hrají důležitou roli a že bez nich, protože agentury dohla dohlíží nad e, e, plněním předpisů a podobně, takže podle podniků, tak by to podniky stálo více peněz, kdyby nebyly ty agentury. Takže i když čes, čes, těžko se ty úspory vyčíslují, ale podle nich jsou podstatné. Děkuji a poslední slovo má pan zpravodaj. V podstatě nemám, co bych dodal, pane předsedo. Já? Mikrofon, pan předseda nehovoří do mikrofonu. Takže přejdeme k dalšímu sdělení. A tento další bod La mesure de la... se týká nákladů na provádění politik EU, lépe řečeno nákladů na každé euro vynaložené z rozpočtu Evropské unie na provádění politik Evropské unie v různých členských státech. A pan Miresam je vlastně gestorem této studie, takže mu dávám slovo na uvedení této další studie. Um, thank you very much, Chairman. Um, firstly, I would like... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít eh, poděkováním za to, že eh, zde máme eh, také možnost tedy spolupracovat tedy díky tomu, eh, že eh, zde je ta studie pro eh, spočítání nákladů na existence Evropy. A my jsme tedy potřebovali spolehat se na informace Evropské komise, což tedy musím zde zdůraznit, poněvadž komise byla poněkud váhavá eh, při eh, poskytování eh, těch údajů, které potřebujeme, ale bylo to díky vám, díky vaší intervenci, že paní místo předsedkyně Georgieva hm, nám ten přístup nakonec umožnila. A já bych chtěl poděkovat vám, pane předsedo, a také paní místo předsedkyně Georgievě za to, že nám byl umožněn přístup k těmto informacím. Eh, to je vlastně dobře a díky tomu, že eh, parlament má určitou kontrolní, kon, eh, kontrolní roli. Takže já vám musím říct nejdříve, co ta studie je. Čili šlo o to, kolik musí utratit vnitrostátní orgány k tomu, aby se dostali k penězům z evropských fondů pro granty a e, máme zde programy, které jsou přímo řízené a které jsou řízené společně a jde o to, jestli náhodou ty náklady pro příjemce nejsou příliš vysoké. Což by mohlo být e, dáno přílišnou byrokratickou zátěží a může se stát, že tedy budou ty náklady tak vysoké, že potenciální příjemci asi raději o peníze nezažádají. Je jasné, že tam, kde ten podíl eh, těchto nákladů příliš vysoký, tak je jasné, že Eh, že se to potom eh, projeví v celkové ekonomice pro projektu, a to je pravda zejména u malých a středních podniků, tedy podniků menší velikosti. Není naším eh, záměrem celkově oceňovat evropské fondy, ale jde spíše o nalezení nejlepších řešení tím, že budeme stavět na osvědčených praxi, praktikách a takto zajistíme, že skutečně peníze se budou dostávat příjemcům eh, co nejrychleji a nejlevněji. Tak já myslím, že s tímto to bylo na úvod dost. Děkuji. A nyní se obracím eh, na experty eh, firmy Deluat, aby nás seznámili s hlavními rysy této studie. Kdo bude mluvit? Thank you, uh, Mr. Chair, Mr. Murson, members of the Parliament. It's my pleasure to take you. Děkuji, pane předsedo. Eh, já s dovolením vás provedu uh, tím hlavním zjištěním. Eh, tak cílem této studie i účelem bylo eh, pomoci pochopení eh, nákladů spojených s EU granty, samozřejmě prostřednictvím odhadů. Mm, zaměřujeme se na stávající regulační prostředí, dále jsme se pokusili odhadnout náklady na eh, řízení těchto grantů. Eh, využívali jsme tedy eh, data Evropské komise, příslušných orgánů, které zprostředkují granty a také data příjemců. No a mimo jiné se soustředujeme tedy na granty, které jsou zaměřeny na konkurenceschopnost a růst, udržitelný růst a teritoriální soudržnost. Tak a Úvodem bych řekl, že zjednodušení harmonizace a evropská regulace je naprosto zásadní pro odhady nákladů. Rozhodující je zejména evropská regulace. Máme zde konkrétní eh, pravidla kterými se eh, ty grantové procesy řídí. Vzhledem k tomu, eh, jak to vypadá, můžeme říct, že eh, jsou stanoveny zejména ty široké principy, ty hlavní programy a potom každý program a pak si stanoví ještě konkrétní pravidla na úrovni programu. A to potom znamená, že z toho vyplývají eh, eventuální eh, další administrativní náklady na kontrolní opatření, eh, metriku a podobně. Samozřejmě pravidla se mohou lišit. Například tady máme mobilitu studentů a to nelze řídit stejně jako program nařízení velké nadnárodní výzkumné programy. Na druhou stranu eh, nemělo eh, by to být na překážku maximální harmonizace těchto programů. Celkově ten grantový proces je v podstatě ve všech eh, programech velmi podobný, i když se může lišit v implementaci. Ten generický proces, který jsme používali vypadá takto. Nejdříve je vyhlášena výzva, eh, poté se eh, grant eh, udělí a pak se tedy projekt uzavírá. Řízení může být přímé, může být sdílené a potom se podle toho liší role jednotlivých aktérů v celém procesu. V každém fázi procesu žadatel o grant se postupně stane příjemcem a je, hraje tam velice důležitou roli. Eh, musí si tedy získat ty prostředky, eh, zaregistrovat opatření, eh, ten zaregistrovat organizaci a, a tak dále a tak podobně. Eh, má eh, různé zdroje, které musí zajistit, finanční zdroje, lidské zdroje a tak dále. Toto jsou mm, náklady procesu. Finanční systém eh, komise mm, nám neposkytnul všechna data v příslušné míře detailu, takže ty náklady, které my tady předkládáme, to jsou de facto případové studie. V některých případě, v případech jsme museli extrapolovat a používat eh, analogii. Eh, tady eh, se to netýká Erasmu+, prosím, to musím říct si. Na úrovni EU v rámci naší studie, to znamená minus Erasmus+, plus, Komise dala k dispozici zhruba 300 milionů eur na implementaci grantových eh, programů a přímého eh, dohled nad eh, řídícími autoritami. Příjmy, přímé náklady komise v průměru jsou 0,83 nákladu podepsaných smluv a v případě sdíleného řízení je to pouze desetina procenta. Ty eh, náklady u příjmy se eh, je od 0,07 do eh, poměrně velkých dvouciferných, dvouciferných čísel. A jinak je to 0,07 až 0,15 u sdíleného řízení. Ty rozdíly eh, se vysvětlují různými nákladovými faktory a také eh, důležitým faktorem je eh, velikost toho grantu. Máme tady potom další faktory, jako je konkrétní legislativa, míra automatizace a tak dále. Když se podíváme na národní a regionální úroveň, tak Ehm, myslím, že tam jsou ty náklady velice podobné. Je to 5,05 v případě národní a regionální úrovně a e, jinak to může být jaksi od 3 do 10 podle případu. Když se podíváme na úroveň příjemce, opět na základě případových studií, jejich náklady jsou tak od 1 do 19 To je skutečně eh, největší rozptyl, eh, co jsme tady viděli. A tady jde samozřejmě v prvé řadě o hodnotu eh, peněz, které získají grantem a samozřejmě pokud je těch peněz má nízká částka, pak tedy Eh, ty administrativní náklady jsou vyšší, protože ten administrativní proces je velmi podobný. No a eh, bohužel i v případě, že žadatelé jsou neúspěšní, eh, i tak je to stojí dost peněz. Důležité je poukázat na to, že komise ty iniciativy už eh, tedy výrazně zjednodušila, ale máme tady online interview, interview s příjemci a tak dále. Pořád ještě je tady eh, značná míra administrativní zátěže. Na úrovni EU vidíme o neharm, mluvíme o neharmonizovaných eh, pr, procesech. Dále tady máme eh, mnoho administrativy, eh, nedostatek harmonizace, různá úroveň digitalizace, automatizace a eh, různá kvalita a hloubka kontrol. Když se podíváme na národní a regionální úroveň, tak komise vyžaduje poměrně rozsáhlý reporting, z hlediska regionální místních orgánů mm, ta nařízení nejsou úplně eh, jasná a audity jsou velmi komplexní a časově náročné. U příjemců potom je důležité si uvědomit, že když se podíváme na tu složitost na úrovni příjemce, je ten proces eh, mnohem větší zátěží pro malé jednoduché organizace a je zde také překážkou neskušenost s tímto eh, procesem. Eh, to znamená, že menší organizace mohou čas od času tedy raději nepožádat, než by toto všechno absolvovali musí se předkládat spousta administrativních administ, eh, informací, zejména pro ty, kteří to dělají poprvé, je to těžké. No a audity se provádějí, eh, musí se předkládat různé dokumenty, eh, přičemž národní orgány mohou chtít jiné dokumenty než komise a tak dále. V programu na léta 2007 až 2013. Eh, mm, to vedlo k zavedení řadu, z řady zjednodušení a o dalších se uvažuje nebo se připravují. Musím říct, že ta eh, zjednodušení se zejména týká eh, proplácení nákladu a nákladu na digitalizaci a automatizaci. Eh, jsou zde určité eh, nákladové požadavky na malé a střední podniky. Eh, a tady se to řeší například smenšováním požadavků na administrativu, na doklady a mm, taky na harmonizaci mezi členským zemí a komisí. Kromě toho, co se teď už dělá a naplňuje, Komise navrhuje další eh, zjednodušení, eh, zejména v pěti velkých eh, oblastech, které jsou zde vyjmenovány. Především se to týká regulatorního rámce a pravidel, to se týká harmonizace napříč různými financujícími programy, to je všechno možné, například možnosti proplácení nákladů. Druhá oblast je digitalizace a automatizace činností. Tady nejde pouze o zajištění toho, aby proces byl co nejlépe automatizován, ale také jde o to, jak provádět tu automatizaci a hlavně to jasně sdělit příjemci. Další je zlepšení obchodních procesů, Tady například to znamená eh, zrušení zbytečného interního reportingu, dublování auditu, eh, případně eh, spolehat se na digitální předávání dokumentů a nevyžadovat ještě papírové kopie. Čtvrtá oblast to jsou požadavky na reporting a v neposlední řadě tady máme poněkud eh, spodrobnění informačních systémů eh, zacházejících s financemi. Tam je možné dosáhnout co eh, největšího zlepšení efektivity nákladů. Na závěr bychom chtěli říci, že grantový proces lze dále zjednodušit a to jak na straně členských zemí, tak i komise a také regionu. Stejně důležité je říci, že ten, tady ta eh, zjednodušení je možné také pro žadatele a příjemce, jak na jejich straně, tak i na ostatních stranách, ať už je to jenom pocit zjednodušení nebo skutečná úspora. To je ode mě všechno. Děkuji. Euh, Děkuji za tuto významnou studii. Ano, eh, jsou zde velké možnosti zjednodušovat. Je pravda, že eh, to je eh, v, rozpo- v souladu s naší rozpočtovou regulací. Samozřejmě je třeba takto dělat úspory v rozpočtu, ale my jsme teď na hranici absurdna, když zjišťujeme, jak ty procedury tam vypadají vaše studie bez pochyby eh, je velice slibná. A teď zahajíme diskuzi. Pan Hešverc jako první máte slovo. Well, thank you very much for... Děkuji za tuto velice dobrou zprávu. Cené informace, pár úvah. Tak eh, jak si ta celá škála těch nákladů eh, v různých sektorech. Možná byste nám mohl dát více příkladů, abychom měli jasnou indici ano, například eh, mezi, eh, vy jste třeba našli jeden členský stát, eh, kde to bylo daleko dražší, nebo v jednom regionu to bylo dražší než jinde. Můžete nám dát příklady nějaké oblasti nějakých programů? Jsou zde nějaké programy, které jsou významně dražší? Jejich tedy realizace je daleko dražší. Třeba vy jste eh, hovořili s malými podniky, které mají eh, s tím problémy, takže to by nás také zajímalo. A potom určitě tady jsou další oblasti, možná, kde eh, bychom dospěli k závěru, že ty náklady jsou příliš vysoké, takže v podstatě asi to zastínuje to přidanou hodnotu programu. Máte nějaké takové závěry? Děkuji. Ano, děkuji, pan Maragal. Ano, děkuji, pane předsedo. Tři otázky. Velice konkrétní. Ano. První otázka. Myslím si, že je eh, to implicitně tam dáno. Takže mm, všichni eh, příjemci Eh, platí náklady a eh, tady eh, jsou určité náklady, které nás stojí to, že nemáme společné standardy, protože tratíme na interoperabilitě. My jsme nedávno v parlamentu odsouhlasili takovou zprávu o programech interoperability informačních systémů v členských státech a ve státní správě a tak dále. A, a takže mm, vlastně zde jsou velké možnosti, jak optimalizovat eh, řízení grantů v této oblasti. Za druhé náklady na čas. Časové náklady. Já jsem nic takového neslyšel. Jaké jsou náklady, dodatečné náklady eh, způsobené tím, že jakmile eh, náklady na ty postupy, na ty procedury, jaké jsou ty příklady, Určitě mm, každá ta typologie je, má svoji složitost a třeba e, z pohledu ITRE, tam teď revidujeme program Horizon 2020 a je pravda, když e, slyším, co říkají univerzity a různé ústavy, hovoří o těch velkých nákladech na to řízení, na ty postupy, tak to si velice stěžují. A za třetí, poslední. Myslím si, že my jsme to již říkali tady dříve. Je to otázka Eh, takové určité kultury státní veřejné zprávy. Jako vždycky, tady to je tedy kultura ex ante, to znamená plnit eh, podmínky, všechno splnit předtím, než se začne. Hmm, takže vlastně a e, spíše tedy než mm, kontrol, než e, plnit ex post. Já se ptám, v některých oblastech, možná ne ve všech, bychom mohli minimalizovat náklady a čas právě na to administrativní zátěž, kdybychom e, použili e, zdravý rozum, samozřejmě byli opatrní a tak dále, ale spíše šli tou cestou prověřování kontroly ex post, než předem povolovat všechno a všechny podmínky byly splněny předem. Děkuji. Nevidím další žádosti o slovo. A paní die. Mnohokrát děkuji za tuto studii. Já jsem podrobně podrobnostech to ještě úplně neprošla, ale myslím si, že na úrovni EU máme v podstatě gigantické soustrojí, které musíme ošetřit. Jde o to, abychom schromáždili finance členských států, a dále, abychom zohlednili legislativy, stanovili eh, legislativní opatření, abychom stanovili cíle. Samozřejmě, že je to byrokratický proces, to musí být byrokratické, jinak to ani nejde. Otázka je ovšem, zda by to nebylo smyslu plnější v podstatě říci členské státy, nechte si ty peníze, a um, řekněme přesně, co se má dělat na evropské úrovni. Já bych chtěla jenom varovat, eh, že bychom eh, měli v podstatě eh, pečlivě zvážit tento proces. Měli bychom nepropadnout, neměli bychom propadnout iluzi, že se to dá zjednodušit příliš máme zařízení v členských státech. Není možné, abychom řekli, prostě to použijte v členských státech, jak si myslíte, že je to dobré. To je druhý extrém a nebezpečí, takže mm, musíme na to dávat pozor pokud eh, bychom nechtěli eh, příspěvky do eh, evropského rozpočtu, tak pak skutečně tady vznikne otázka, zda nejsme krátkozrací a zda bychom tedy se neměli podívat trošičku dál, například ozelenění a všechny tyto záležitosti. Víte, že ty věci jsou tak složité v současnosti, že jsme dosáhli už vyššího stupně z hlediska této složitosti a musíme prostě jít tímto směrem. Pokud bychom řekli, dobře, budeme fungovat podle zdravého selského rozumu, samozřejmě všichni by byli rádi, kdyby měli peníze a bylo tady málo těch složitých eh, pravidel. Ale jde o to, jaké cíle chceme mít, jakým způsobem to chceme naplnit, jaké požadavky, jakých výsledků chceme dosáhnout s těmito finančními prostředky. No, v takovém případě se můžeme i některých nařízení vzdát. Ale já si myslím, že není mnoho kolegů, kteří by se chtěli vzdát těchto předpisů. Pokud tady máme tyto předpisy, tak musíme kontrolovat, zda se to dodržuje. To je prostě otázka důslednosti. E, proto bych chtěla, abychom minimálně věděli, o čem diskutujeme. Proto bych byla vděčná, kdyby prostě e, příští nařízení o rozpočtu nebylo nějakým způsobem příliš ambiciozní, ale abychom skutečně mohli jaksi snížit některé byrokratické opatření, ale e, přesně v těch oblastech, které jste tady e, popisoval, tak popravdě řečeno, e, například tam byla ta částka 13 miliard, jsou tam, není to zase tak obrovská částka teda. Já bych byla ráda, kdyby se řeklo, jak je to procentuálně například. Víte, že je to 5,7 například zemědělské oblasti. To není tak obrovská částka z hlediska toho soustrojí, které mm, tady máme. Takže bylo by dobré měřit celý tento proces. Samozřejmě, že se tou kontrolou zabýváme. V každém případě tato studie je velmi zajímavá, protože se snaží eh, ošetřit všechny tyto aspekty z hlediska prosazování těchto rozpočtových cílů. Děkuji. Jistě, je to velmi aktuální. Vy jste zpravodajka jménem eh, jaksi rozpočtového výboru ohledně omnibusu, který přináší určité zjednodušení, takže tato studie by se mohla velmi dobře využít. Pane Donano, ano, tady jde právě o ty jednotlivé postupy. O to se jedná. V současnosti máme 25 miliard evropských strukturálních eh, fondů a tam v podstatě nedochází k využívání těchto fondů. To znamená, že tady je určitý problém. Já jsem byl v terénu po celou řadu let a vím, že ti eh, autoři projektů se prostě nevrhají do toho dobrodružství, právě proto, že ty postupy jsou vesmírně složité. Ať už se jedná o kontrolu ex ante, ex post nebo permanentní kontrolu, to e, není opravdu e, princip, podle kterého se tedy e, zlepší Evropa. Ne. V podstatě toto do jisté míry nepotřebujeme. My potřebujeme, aby občané měli důvěru v Evropu. Já myslím, že by bylo možné vytvořit určité systémy, které by daly hlavní směry a pak to uplatňování by se mělo provádět na úrovni členských států. Není možné dělat permanentně tuto kontrolu s výjimkou samozřejmě toho konečného výsledku a té konečné finanční eh, kontroly. Ještě někdo se hlásí? Promiňte. Mám zastřený hlas, protože jsme tady v takové ledničce, alespoň já to tedy takto cítím. Zřejmě tady není teplná izolace, takže se omlouvám. Pravděpodobně se tady dělají úspory z hlediska vytápění eh, této budovy. No, alespoň děláme úspory nějaké. Takže otázka postupu je opravdu zásadní. Je to tak komplikované, že občas se musíme obracovat, obracet na tuto firmu Deluat. Eh, jak to děláte? Radíte například těm um, autorům těch projektů? Pravděpodobně se na vás občas obrací, abyste jim poradili. Takže vy vlastně tady mm, jak si eh, zajišťujete destrukci části vašeho trhu. Já hovořím pod kontrolou paní Gressle, ale měli bychom skutečně eh, revidovat tato pravidla. Já jsem viděl, jak to funguje například z hlediska těch pilotních projektů. To je něco novátorského, experimentálního. A pak se tam objeví v podstatě situace, kdy se to zcela převálcuje. Je to teda velice účinné, protože tam dojde k velkým úsporám, ale ten imič je naprostá karikatura a skutečně vzniká absolutní nedůvěra. Je tady možnost, jak to udělat postupně z hlediska těch některých projektů, prostě ulevit z hlediska toho papírování, které eh, tady v podstatě je velmi úděsné, jsou to obrovské složky. Takže je to opravdu na hranici karikatury a vzniká tak eh, karikaturní obraz eh, celé Evropské unie. Takže jaké užitečné postupy tady mohou být, jak postupovat, až do jaké míry zjednodušovat. Samozřejmě je to otázka také lokální úrovně a potom státní úrovně. Já jsem navštívil uh, například eh, některé regiony, například eh, v kraji Loire máme 60 pracovníků, kteří zpracovávají a zabývají se těmito evropskými projekty. Je to opravdu obrovské papírování a je to žalostný obraz Evropské unie. Vy jste hovořili o mobilitě studentů například v souvislosti s těmi eh, částkami na Erasmus. Možná bychom tady mohli mít jednodušší schémata systematické používání těch výběrových řízení s těmi všemi obrovskými omezeními. Já myslím, že někdy je lepší dokonce jaksi nedělat ty programy a neřešit ty eh, menší projekty na evropské úrovni. Možná, že by se mohlo stanovit určité měřítko, protože vy požadujete na každém, aby v podstatě vyplnil obrovské množství papíru a dostal 5000 eur v rámci družby mezi nějakými eh, vesnicemi nebo městy. Oni stráví obrovský čas vyplňováním těch formulářů, eh, dostanou pak eh, vyhodnocení 50 ze 100 a v podstatě z toho vzniká jenom jaksi pesimismus a odrazování těchto lidí. Takže bylo by dobré najít eh, prostě nějakou možnost eh, v podobě například tohoto omnibusu. Všechny ty kontroly ex ante. Často mm, to nikam moc nevede, eh, často to vlastně zastaví ty autory nebo ty, ty žadatele o finanční příspěvky Evropské unie. Takže myslím si, že je to opravdu stěžejní téma. Paní Gressler, máte slovo ještě jednu připomínku. Já se domnívám, eh, že opravdu i ty malé projekty jsou zdrojem obrovských nákladů. Například tady máme 0,00 centů, to jsou velmi malé projekty. Eh, opravdu ty eh, správní náklady to jsou. Problém je v tom, že děláme vše, máme 36 tisíc programů, a to je problém pro všechny. Není to možné kontrolovat. V podstatě bychom neměli mít už ty malé projekty. Ale jsou to právě ty malé projekty, prostřednictvím kterých se Evropa přibližuje svým voličům. Ale mm, samozřejmě z hlediska těch velkých projektů máme jinou zkušenost z hlediska těch správců těchto projektů v členských státech. Samozřejmě, že zpráva v těch státech se musí naučit zpravovat tyto projekty. My je také musíme naučit eh, aplikovat stabilně pravidla. Ovšem pravidla nejsou stabilní, každých pět let se to mění. Takže nebylo by dobré, aby se vše předělávalo. Potřebujeme stabilní pravidla. To by bylo to nejlepší pro zlepšení situace v Evropě. Ale musíme korigovat tedy pouze to, co je nutné aniž bychom vše předělávali. Ale my všechno předěláváme jednou za pět let. Proč? Žádný členský stát tak to nepostupuje. A já myslím, že důležité je stabilita pravidel. Tak se to může pak ta státní zpráva naučit. Nejhorší program, který jsem kdy zažila, to je program LEADER. To je pro ty malé združení, malé asociace, tam eh, v podstatě eh, docházelo k tomu, že ta združení pak nepřebírala tyto peníze. Tak znamená, jediné, je to opravdu, v podstatě oni nejsou schopni udělat druhý program v této souvislosti, ani to tam není nějakým způsobem zakotveno. Takže musíme být opravdu poněkud pokornější z hlediska využívání těchto finančních prostředků Evropské unie. Děkuji paní předsedkyně. Často e, máme e, e, prostě takový dojem, že administrativa jde na autopilota a nevíme, kde to, kdo to řídí. Tady existuje nějaký, nějaké vedení, někdo dává nějaké instrukce, hm, každých pět let nebo sedm let, hm, potom jak si mm, no, eh, eh, se eh, zkoumají pravidla, to platí Evrop, na evropské úrovni, národní, lokální, takže to je zjednodušená realita. Jednoduchá pravidla, ano. My máme dojem, že ten nejhloubšejší projekt, pokud je o jeho užitečnost, výkonnost, no tak pokud byl připraven podle pravidel, tak je perfektní. A já vám mohu citovat příklady eh, z kontrol, které jsem sám dělal eh, na místech eh, v terénu. Dobře. A s tímto možná se obracím na vás, abyste nám řekli, jaká ponaučení z toho vyvozujete. Tak prosím. Thank you very much. Maybe some comments and... Možná pár poznámek a v trochu hm, obraceném Eh, obráceném pořadí, zdali by měl existovat nějaký jednoduchý proces. Ano, skutečně závěry studie nám ukazují, že skutečně je zde velký prostor pro zlepšení a také i řada toho zjednodušení. Skutečně to eh, proto plédují všechny subjekty. Eh, takže já myslím, že tady pořád lze racionalizovat. A dále otázka. E, zdali by to ještě mohlo být jednoduše, jednodušší, zdali bychom mohli se zbavit toho procesu. No samozřejmě, e, když budeme mít proces pro udělování grantů, tak musíme mít e, nějaký ten režim, jak to potom sledovat, kontrolovat. Je to ten proces, který existuje, ten nejlepší? No, to se těžko říká. Jak jsme řekli na začátku, mm, řada těch eh, finančních programů, eh, které financují, tak mají různé tedy postupy a bylo by těžké to nějak porovnat, eh, stanovit si nějaký benchmark vůbec. Takže mm, říci, stali, existuje nějaký nejlepší proces, ne. Já myslím, že je co zlepšovat, to neznamená, že ten stávající není procesem, který naplní očekávání a výsledky nese. A k tomu zdali příjemci těch eh, grantů platí náklady, za náklady aspoň tak jsem to pochopil. No, ano, musí platit ty náklady, protože mají své pracovníky, mají své zaměstnance, kteří e, participují na tom procesu od počátku do konce a často musí dokonce si najímat externí externisty, externí experty, protože třeba ten proces je velice komplikovaný. A takže to všechno schrnu, no tak to procento nákladů je takové, jako jsme uvedli. Potom také poznámka zdali existuje příliš mnoho kontrol ex ante, na rozdíl od kontrol ex e, post z pohledu těch příjemců, tak ano, oni mm, skutečně musí předkládat kompletní, eh, eh, kompletní nabídky, kompletní eh, ty, tu dokumentaci a i, mm, i dokonce několik let po té, co ten projekt skončil, tak musí prokazovat různé náklady, které zaplatili, protože tam byl ten audit, takže vypadá to, že ten proces je i na konci velice těžkopádný první otázce týkající se toho, zda skutečně víme, jaké jsou e, rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o náklady, no tak tady bych řekl, že my jsme, nebyli jsme schopni schromáždit údaje ze všech členských států, abychom mohli to takto porovnat. Ale nicméně, kdybychom se podívali konkrétně i na data, tak e, z, různí, e, z těch různých programů, které se financovaly, tak vidíme například, že pokud jde o program Connecting Europe Facility, tedy CEF, tak každá hodnota, průměrná hodnota grantu eh, má náklad 0,05 eh, v podstatě mm, na tento program, což já vás přeruším, ale něk, jak bych tak řekl, Někteří, ale ti, kteří jim pomáhají takzvaně, tak si berou success fee. To znamená, když ten projekt uspěje, tak z toho inkasují nějakou odměnu. Eh, máte nějakou představu o eh, tom výsledkovém honoráři těch různých subjektů a firm, co jim pomáhají? To, ne, to jsme neskoumali, takže se k tomu nemůžeme vyjádřit. Jenom ještě k té vaší otázce. Tady vidíme, že existuje velká korelace mezi velikostí průměrného grantu a e, výdaji, skutečnými výdaji. Takový příklad e, třeba program EASY. Relativně vysoké náklady 9,6 té hodnoty eh, a průměrný grant je 4 tisíce. 400 eh, tisíc euro. Horizont 2020, průměrná hodnota 1,7 milionů, tak tady náklady, eh, tedy ty manažerské náklady jsou, mez, jsou v průměru tedy asi 2%, tedy někde mezi. Když se na to podívám teď z pohledu těch příjemců, protože i tady jsme, máme různé tedy objemy, eh, které jsme zkoumali, máme příjemce, kteří požadují o grant eh, podle horizontu, v rámci horizontu 2021,5 milionů žádají a náklady jsou většinou 10 z této částky máme další příklady, eh, hodnoty 66 tisíc euro, které byly, mm, to byl velice malý grant třeba pro, podle, pro, podle EASF, kde náklady toho příjemce jsou 20 z toho grantu. Takže skutečně vidíte, zde je velká korelace mezi velikostí toho grantu a náklady vynaloženými náklady. Když se podíváte na úroveň těch příjemců, ne všichni žadatelé dostali granty, asi, takže Eh, když vezmete všechny ty náklady, které ale ti žadatelé musí vynaložit a nakonec nedostanou nic zaplaceno, tak celkové náklady na eh, toto pro komunitu žadatelů to je, skutečně může být veliké. Dobře. Quand on a dépensé... Euh, Takže eh, x milionů někdo vynaložil a dostane nulo. Nulo. To tak, náklady několik milionů a dostane nic. Konec, končil jste. Co jsme viděli podle naší studie, tak ta ukazuje, že průměr je 20 až 30 takže naše studie skutečně byla prováděna u těch příjemců, kteří dostali, kteří ve finále dostali ty peníze, ale v průměru 20 až 30 Eh, nákladů, eh, ty musí vynaložit v první fázi, tedy když se podává ta žádost. Takže z těch celkových nákladů 20 až 30 musí vynaložit na začátku, když podávají tu nabídku nebo se uchází o ten grant. To je šokující a skandál. Opravdu by se o tom mělo komunikovat. To je, to je zásadní, protože tady jde opravdu o podstatu rozpočtové práce. To znamená, že to... A, a do toho nejsou zahrnuty ještě audity ex post. Excuse me, I didn't get the question. Oui, je, eh, to se týkalo vlastně nákladu ex ante toto, ale pak budou ještě audity, které v podstatě podávají zprávy já jsem to zažíval. Já jsem byl předsedou obecné rady a tehdy mi bylo řečeno, ano, můžete mít přístup k prostředkům sociálního fondu Evropské unie, tak jsem si říkal, ano, to je úžasné. Samozřejmě, že útvary si mysleli, že to bude úžasné, že budeme mít 50% spolufinancování, najali jsme také spolupracovníka na expertízy, ale pak bylo nutné udělat velmi nákladné audity takže paní Gressler. Já bych chtěla jenom poukázat na to, že samozřejmě každý fond je jiný a má své potíže. Před eh, deseti lety jsme se velmi zabývali fondem pro výzkum a tady, tady ty požadavky eh, souvisely s tím starým problémem účasti a ono se to nezlepšilo. Já jsem docela překvapená, že tady máme de- 90 dnů. No tak to se zlepšilo, protože já jsem také takovou statistiku dělala eh, v těch pracovních eh, dokumentech. Tam to bylo asi 40 eh, dnů, takže to je vlastně zlepšení to znamená, neznamená to, že se nic neposunulo. Nicméně je tady ještě prostor. Ale chci jenom upozornit na to, že jsou to peníze daňových poplatníků, které tady alokujeme. Tady je otázka, jak to udělat tak, aby jsme měli dobré výsledky. Vedle toho lídru, který byl hororem, je také Evropský sociální fond pro mě hororem, protože to jsou malé částky a já jsem ve svém volebním eh, okresku také tím zabývala, tam ty místní orgány využívaly a bylo to 40% byly ty správní náklady. Takže byste hovořil o 20%, takže je to určité zlepšení. Nicméně nemůžeme s tím být spokojeni. Ale u toho sociálního fondu se musíte přesně podívat na to, kde leží ten problém, protože ono se to neděje v Bruselu, ale v té lokalitě, takže samozřejmě tam to může být různé, podle mého názoru. Já jsem ochotná eh, o tom diskutovat. Bohužel já jsem neměla tuto možnost z hlediska koordinátoru něco v tomto ohledu udělat. Prostě bylo by dobré definovat tyto problémy. Pak máme také nařízení, eh, která eh, samozřejmě v tom finančním nařízení se mnohé zlepšilo, ale nebylo to převzato do těch sektorálních nařízení, e, s výjimkou tady omnibusu. Já bych vás chtěla poprosit, aby pokud popisujete ty náklady, tak by bylo dobré vždycky říci, o jakou celkovou grantovou částku se jedná. To je důležité u těch jednotlivých finančních nástrojů. V podstatě my nevíme nic o těch správních nákladech u těch finančních nástrojů. Někdy ty peníze vlastně nepřinesou vůbec nic. Takže bylo by dobré, abychom toto přesně věděli. Vy jste hovořili o tom případu z Belgie. Tam se hovořilo o tom, že se potřebovala doba tři a půl let No to v podstatě není nic mimořádného, protože vlastně ty správní orgány nejsou schopny eh, to posunout dál s těmito projekty. Takže opravdu si dávají eh, mnoho času na to, než se ten projekt eh, rozjíždí. My jsme tady u zásadní otázky, kterou nevyřešíme dnes. Tyto kohezní fondy to jsou fondy pro členské státy, aby získali tu část, která jim patří. V podstatě jde o to, aby ty peníze se vrátily. A jsou tady dva způsoby. Zemědělská společná politika a potom fond soudržnosti. Já myslím, že jsme se dotkli něčeho, co je velmi důležité. Nebudeme to moci vyřešit dnes, ale paní Gresle, možná, že s vaším výborem bychom se měli specificky zaměřit na tuto práci možná bychom se měli znovu setkat s těmito experty a podívat se na to, jak by se mohli účastnit této práce. Prostě potřebujeme konkrétní výsledky v rámci těchto doporučení. Dnes to nemůžeme udělat, protože máme dosti nabitý program. Já hovořím tady pod kontrolou pan Morsana, který eh, je vlastně eh, k tomu připojen. Ale neměli bychom eh,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 možná, že součástí toho řešení by bylo vyžadovat méně eh, administrativních formulářů a tak dále. A když třeba máme malý program, tři eh, mladé eh, podnikatele a ti musí vyprodukovat stejnou hromadu papíru jako velká kooperace, No tak samozřejmě eh, pro tu malou organizaci to je prostě taková zátěž, že ona to nezvládne. Takže pokud se týče přímého řízení, já eh, plně sdílím doporučením této studie, že je třeba takový ten celostní řídící přístup k věci, Čili to se týče tedy eh, také školení těch eh, pracovníků, kteří jsou zapojeni do eh, při dělování těch grantů. Co se týče harmonizace pravidel, tak to samozřejmě je něco, co my v parlamentu tady už žádáme leta letoucí. A ta studie jenom potvrzuje, že máme pravdu. A samozřejmě eh, to, co řekla eh, paní Igresle, eh, prostě tady, kdyby pravidla byla stabilní, aspoň tedy na těch pět let, tak to by zase všechny ty procesy usnadnilo. Tady jsme na samém eh, začátku procesu a je třeba, abychom eh, tu studii nenechali zapadnout, ale pracovali na jejím základě dál. Dobrá, takže tímto uzavřeme. To bylo první setkání. Uvidíme se 30. ledna, kdy budeme vlastně měnit finanční nařízení a ten text nám bude tedy předložen, budeme ho projednávat a 30. ledna budeme hlasovat. Takže první zjednodušení se takto zakotví do tohoto textu a je možné se inspirovat těmito doporučeními. jistě se s vámi, pánové, ještě uvidíme. Děkujeme za vaši expertízu, za vaši jasnozřivost. A teď musíme být dostatečně odvážní, abychom se pustili do činů. A nyní budeme mít zprávu paní Moody o kreativní Evropě. Uh, yes, so this is an opinion to the, uh, the Culture Committee. Takže toto je zpráva kulturního výboru o kreativním sektoru, eh, který reprezentuje zhruba 4,4 HDP EU. Zde e, se e, oceňuje zjednodušení těch programů, e, které nastalo od roku 2014. Samozřejmě problémy přetrvávají, například jsou to problémy kapacity kreativního sektoru, jejich tedy schopnosti úspěšně využívat eh, fondy. To se týká zejména těch nejmenších organizací v kulturním sektoru. Dále. No, nějak se nám to tady vyprázdnilo. No, eh, taky zde máme nástroj finanční, eh, pro finanční garanci. Ten nástroj je nový, a tady jde o e, maximalizaci potenciálu vytváření růstu a pracovních míst v kreativních odvětvích. Míry naplňování tohoto programu jsou velmi vysoké a to de facto jenom podtrhuje důležitost práce, e, kterou Eh, kreativní Evropa podporuje. A konečně je zde mezikulturní dimenze tohoto programu. A to je důležité zejména v souvislosti s pohyby obyvatelstva a konkrétně s uprchlickou krizí. Já myslím, že je velice důležité Eh, toto uznat a také podpořit jako součást programu. Eh, je to stanovisko, takže samozřejmě eh, to musí být krátký dokument, ale já se těším také na pozměňovací návrhy kolegů. A pak to budeme moci dopracovat v našem výboru pro kulturu a vzdělání. Děkuji, paní Moody. Děkujeme za to, že jste nám představila váš projekt. Chce se někdo na něco zeptat? Chce někdo zareagovat? Pan Marengo? Budeme určitě spolupracovat eh, s paní kolegyní Moody eh, eh, v tom duchu. sommes, sommes tous euh, très, très en phase avec Madame Moody. Všichni mm, souhlasíme velmi výrazně s paní Moody. Eh bien, vous avez été convaincante. Takže byla jste přesvědčivá, paní Moody, protože všechna stanoviska, která tady zazněla, i ta, která se eh, jak si, která nezazněla, ale určitě svědčí o tom, že máte naši podporu. Já vítám tu skutečnost, že jste vypracovala velice souhrnou zprávu, která říká to podstatné. A pokud máme pozměňovací návrhy, můžeme do 14. No, listopadu to předložit. 8. prosince se bude hlasovat v našem výboru. A kulturní výbor, který je příslušný, se vyjádří 24. ledna. Děkuji, kolegové. A nyní si vyslechneme komisi, která by měla přijít ve čtvrt na šest. Vidíte, že je to přesně v tomto okamžiku. Máme přesně čtvrt na šest. A sice měli bychom hovořit o plánu, který se týká trvale udržitelného rozvoje vnější činnosti Evropské unie. Pan Silvano Preza bude hovořit, je zástupcem generálního ředitelství GD Bače a pan Angel je v Equinu zástupcem ředitelem a pan Rodolfi, který je zástupcem generálního ředitelství EFKO. A pak jsou tady ještě další zástupci generálních ředitelství, pan Paulo Martins, který je tým lídrem Degenil. Takže mm, vítám kolegy a zvuji, aby zaujali svoje místa. Já vím, že ti, kteří zde nejsou přítomni, tak jistě nasledují eh, přes internet. kamery jsou na vás upřeny, pane Preza. Děkuji, pane předsedo. Takže já uvedu toto téma tím, že budu hovořit o rozpočtových aspektech. A budu pokračovat v angličtině v rámci svojí prezentace. Položně září komise navrhla balíček průběžné revize a v tomto balíčku bylo to, co, čemu my říkáme top-ups eh, na období do roku 2020 a komise navrhla provést takovou úpravu 1,4 miliard zvýšené výdaje a e, součástí tohoto nárůstu 250 milionů, to je vyčleněno na Evropský fond pro udržitelný rozvoj, konkrétně na vytvoření záručního fondu pro tedy ten roz, e, fond udržitelného rozvoje a dalších 115 e, milionů je vyčleněno na garanční záruční fond na rozšíření mandátu poskytovat eh, úvěry v Evropské investiční bance. Legislativní návrh, který máme na stole a o kterém se diskutuje v tomto výboru, to se týká implementace eh, takzvaného Evropského investičního plánu, což zahrnuje rozšíření mandátu Evropské investiční banky, pokud je o poskytování úvěru a zároveň i novelu eh, Eh, nařízení pro externí fond, takže to bude kolega hovořit detailně o fungování těchto nástrojů, o kterých hovoříme. Jenom bych rád velice rychle eh, přešel k dopadům na rozpočet. Ve smyslu výdajů první pilíře eh, investičního fondu, takže tady tady jde o vytvoření Evropského fondu pro e, udržitelný rozvoj. Takže tento Evropský fond by měl mít 3,3 miliardy a vlastně eh, potom hm, tam se plánují různé finanční nástroje a tam by se mělo celkem zmobilizovat až 44 miliard na investice. Dokonce více, eh, pokud ten E, do toho záročního fondu budou přispívat více členské státy. A takže z těch 3,3 miliard, mm, které se požadují pro ten Evropský fond udržitelného rozvoje, tak 2 miliardy půjdou z EDF a e, zbývající částka tu ta se poskytne díky přesměrování z programu DCI a INI, e tedy bude to přeskupení v evropském rozpočtu. Pokud jde o finančního programování, komise v opravném dopise číslo 1, tedy k rozpočtu na rok 2017, navrhuje 250 milionů mm, které by se eh, zajistily z, eh, z marží, z rezervních marží a spolu s tímto by došlo k přeskupení 25 milionů, tedy z, z těch evropských eh, nástrojů eh, celkem, pokud je o ENI, INI, tak eh, asi 100 milionů se přeskupí každý rok, tranše 25 milionů se právě plánuje na příspěvky do záručního fondu. A právě proto v tom opravném dopise číslo jedna, tak ty rozpočtové dopady, tak tam se plánuje, že dojde ke zvýšení o 275 milionů, z čehož 25 bude z těch marží rezervních a dalších 25 milionů půjde z ENI. My kolegové um, pohovoří o věcně obsahu a financování této iniciativy. To je kombinace nových prostředků, nových fondů, prostřednictvím té flexibility nebo díky té flexibilitě, která teď existuje ve finančním rámci, tím, že se mm, využijí ty nealokované marže, ty rezervy tam, kde budou k dispozici, tak se využijí a že se použijí i inovativní nástroje jako EFSD, tedy záruční, fondy, e záruční fond EFSD. Nyní, pane předsedo, bych předal slovo kolegovi z DG ECFIN, který představí hra hlavní prvky toho rozšíření mandátu. Děkuji, pane předsedo. Takže, aha, to už je druhý nástroj, jo? Ano. Dobře, k tomu prvnímu ale. Jaký je pákový efekt? my jsme pochopili, že tam budou 2 miliardy z Evropského rozvojového fondu, no to je dobře, protože Evropský parlament eh, zde nemá kompetenci, to je eh, rozpočet aparte, který spravuje komise, takže to je velice frustrující pro nás. Potom jedna miliarda, tak ta eh, bude z EFSI. Ano, v té prezentaci ko, mm, kolegy za chvíli, tak on vám řekne, jaké jsou ty různé zdroje financování tohoto nového fondu eh, udržitelného rozvoje a tudíž pokud souhlasíte, tak možná teď možná bychom mohli pokračovat. Takže ne, vy jste představil ten Evropský fond, udržitelného rozvoje a tam je pákový efekt, eh, který se týká FC. Jaký je ten pákový efekt? No, to je asi 3 miliardy, 3,3 miliardy až 44 miliard na investice. Aha, takže 12 krát, 13 krát se to bude to bude ten pákový efekt. Dobře, výborně. Takže nyní má slovo pan Angel. Máte slovo. DG Ekfin, přesně tak. Děkuji, pane předsedo. Já vám představím iniciativu týkající se revize záručního fondu, který pokrývá externí mandát a makrofinanční pomoc. A potom na tom Budu hovořit anglicky, takže eh, stávající mandát EIB představuje 27 miliard euro a záruka pokrývá dvě věci. Za prvé takzvané suverénní riziko, mm, mm, tedy poskytujeme v podstatě záruky za všechno, a pokud jde o úvěry do soukromého sektoru, tak tam pokrýváme nyní pouze takzvané politické riziko a nikoliv riziko jiné povahy. Jaké jsou ty klíčové prvky tohoto návrhu, který vám představím? Máme e, nový horizontální cíl týkající se migrace, zvýšení záruky i za rámec toho, co bylo původně plánováno. No, navrhli jsme e, regionální distribuci a další změny, které se týkají především flexibility a těm oprávněným a týkají se oprávněných zemí. Takže nový cíl hm, týkající se migrace. Zde máme důležitou iniciativu EIB, což je ta iniciativa, hm, která se nazývá iniciativa odolnosti. Zde jde o to, hm, provést určité kvalitativní a kvantitativní změny. Kvantitativně navrhujeme tam dát takový strop navíc 3 miliardy euro, takový top-up doplnit to, to se původně plánovalo v rámci e ELM. 2,3 miliard umožní potom navíc bance financovat činnost e, veřejného sektoru, projekty veřejného sektoru pro uprchlíky a hostitelské komunity a e, tady, jak jsem řekl, je to navíc tedy k tomu, co je k dispozici. A druhá důležitá změna, kvalitativní novinka taková což mm, se týká eh, mm, přímo půjček do soukromého sektoru, to jsou ty 2,3 miliardy, kde budeme poskytovat komplexní záruku, to znamená, budeme ručit za všechno a nejenom za politické riziko. Doposud jsme to nedělali v rámci LM. Takže když se podíváme na čísla, eh, tedy ten strop 27 miliard, Eh, tedy eh, dodatečná částka, která může být aktivována, to jsou 3 miliardy, 2,3 eh, miliardy jsou kromě mu sektoru ve prospěch tedy těch uprchlíků a místních komunit a další 3, další, další tedy jak jsem řekla, záruka 2,3 milion, miliard eh, jsou ty záruky pro soukromý sektor, což nás vede k novému stropu, který navrhujeme, 32,3 miliard. Když se podíváme na tu původní distribuci, rozdíl mezi těmi 3 miliardami navíc, to byla ta možnost a 2,3 miliard, to je ten top-up, to, co bylo doplněno navíc, takže 3 miliardy, 1,4 miliard z toho, to je součást té iniciativy odolnosti, to je 500, takže 500 miliard na předstupní země a 900 zemí středomoří, 1,6 miliard východní partnerství, eh, to se proporčně bude distribuovat zbytku do zbytku regionu a když se podíváte na tu iniciativu EIB na druhý pilíř, tedy 2,3 miliard, takže 440 miliard na přestupní státy a 1,86 na země středo zemí. A konečný split, konečný, eh, eh, konečná ta distribuce, ten rozpis, vypadá takto. Víceméně je to nezměněno. Eh, spíše se tam více zdůrazňuje teď východ, a středozemní moře. Také i jsme provedli další změny v tomto návrhu. První, ta se týká pokrytí zemí. My navrhujeme, abychom eh, vymuli z toho, eh, z toho seznamu oprávněných zemí země, které jsou de facto bohaté které v podstatě jsou na tom stejně jako řada našich členských států, nebo některé lépe, jako Brunei, Island, Izrael, Singapur, Jižní Korea, Hongkong a Macao. Také navrhujeme na žádost našeho zástupce eh, paní Mogherini, naší vysoké představitelky, navrhujeme doplnit Irán na seznam potenciálně oprávněných zemí, a s jedním upřesněním. Toto doplnění per se nic nemění. Tady jde o to, aby Irán pouze případně potenciálně mohl se ucházet, ale bude to znamenat delegovaný akt komise, kde rada i parlament budou mít možnost vyjádřit nesouhlas, pokud nebudou pod tento krok podporovat. V této fázi je to spíše symbolické než reálné. Místo předsedkyně komise Mogherini byla názoru, že třeba provádět eh, vůči Iránu symbolické, symbolická gesta a odměnit takto jejich úsilí. Ano, větší flexibilita. Zde navrhujeme jít nahoru až na 20%, tedy zvýšit tu stávající flexibilitu, která je pouze 10%, tedy to je ta možnost přesouvat ty fondy, Eh, máte iniciativy EIB, kde ty regionální priority jsou jasně dané. Kolik to bude stát? Pokud si pamatujete, tak ELM funguje s garančním fondem, který v podstatě má 9% eh, té částky, tedy nemá dost eh, velkou částku, takže ten dopad na stávající eh, rámec je malý, víceméně bude to 115 milionů euro pouze. Navrhujeme také vytvořit vlastně poprvé tady zdroj příjmů pro tento záruční fond, což bude nová záruka, eh, která bude určena pro privátní sektor, kterému půjčuje EIB, takže to bude za úplatu. A eh, tento příjem tedy půjde do toho záručního fondu, eh, stejně jako to platí pro EFSI. Takže tak, abychom zajistili, že ochrana rozpočtu se bude vyvíjet způsobem, který bude jaksi více hm, propo, proporční danému riziku. A teď ta tabulka, která ukazuje odhady rozpočtových nákladů, jak zde vidíte, opět tady ten, není tolik tam ta částka vysoká, vidíte ty částky na konci roku 2018 eh, a tak dále, takže to je tedy celá ta tabulka v letech až po, eh, do doby přijetí příštího rámce a další nařízení. My navrhujeme tedy pokud je o novelu nařízení, pár změn. Za prvé, jak jsem zmínil, nový stroj tržeb do příjmu do garančního fondu a za druhé malá změna v těch limitech, v stropech, eh, eh, kdy se ty fondy vrací členským státům. Takže eh, takže, takže tady poněvadž zde vzniká nové riziko, máme zde nový zdroj příjmu, tak musíme zachovat zde možnost eh, ten příjem, ty mm, tržby eh, mm, eh, někam uložit do rozpočtu pro, extra, pro pokrytí nějakých nových rizik, nepředvídaných rizik, třeba v různých oblastech, kde to je nepředvídatelné. Proto navrhujeme nevracet peníze členským státům, dokud ten eh, záruční fond eh, nedosáhne toho stropu 10%, takže až do 9% eh, to je zaručenost rozpočtu a pokud ten příjem navíc bude mezi 9 a 10 tak se nebude vracet. Až nad 10 se, bude, se budou ty prostředky vracet nesmíme zapomínat na to, že poněvadž tento garanční fond eh, pokrývá nejenom ELM, ale i makrofinanční pomoc, tak tam to znamená větší riziko i vzhledem k tomu, že ta podpora se zvyšuje třeba teď v Ukrajině. A také je to zde eh, máme geografické oblasti, kde EIB je velice aktivní a tam jak si to riziko v těchto oblastech znamená, že musíme lépe chránit rozpočet, tedy přes záruční fond. A poslední změna, kterou navrhujeme, to je spíše technického charakteru, to je přesunout zprávu eh, majetku toho garančního fondu, teď to provádí EIP, vrátit to zpátky komisi, tedy tuto zprávu dnes eh, v podstatě eh, ta částka se zvětší, ano, eh, díky EFSI tedy EIB spravuje velké prostředky a v příštích letech komise bude spravovat více než dvě třetiny těch eh, různých fondů tedy a zde jsou velké možnosti tedy potom uspořit na eh, režii, takže zde jinými slovy komise bude moci spravovat majetek tohoto fondu bez toho, aniž by nabírala nové pracovníky. To je důležité protože náklady na zprávu majetku tohoto fondu to v podstatě e, se hradí ze samotného garančního fondu. Jakékoliv úspory, které uděláme e, na zprávě na režii, tak to znamená, že budeme moci více půjčovat a poskytovat tedy na, v rámci ELM a makrofinanční pomoci. EIB dobře spravuje majetek, e, aktiva samozřejmě, ale mm, mm, takže Eh, je pravda, že je eh, důležité udělat úspory a tato, toto bude znamenat asi milion euro ročně, což znamená vlastně ten pákový efekt potom, takže bude moci to použít potom na financování, eh, což čehož tedy AB, není možná AB, Já ji nechci nějak kritizovat, ale tady jde o to, abychom ušetřili, ve velk- když budeme tedy zpravovat více, větší objem aktiv, tak uspoříme na režii. Děkuji pane předsedo. Děkuji, pane Angele. Byl jste naprosto jasný, takže tady jsou 3 miliardy, to je další eh, nová částka. V podstatě se jedná o 10 až 15 které se musí vzít eh, z rozpočtu a jsou k dispozici AIB. Je to tak? No. Máme 3 miliardy, které už byly plánovány jako možnost v tom původním rozhodnutí parlamentu a rady. A vzhledem k tomu, že tady máme nový požadavek ohledně uprchlíků EIB, na tom pracovala a předložila solidní návrh, takže navrhujeme, aby tam bylo další financování 2,4 miliardy navíc k těm třem, tak aby EIB se mohla i spojit se soukromým sektorem. Takže to samozřejmě vyžaduje rezervy, které se musí vytvořit a je to 9 z hlediska e, celkové výše těch půjček. To znamená, e, vlastně je to e, za dva roky, tedy je tam dvouleté období z hlediska těchto zárok. Těch 10%, které navrhuje, to není nový cíl. V podstatě to tam máme jako jakýsi ochranný polštář, eh, který by měl tedy ochránit všechny tyto eh, příjmy v rámci eh, těch nových aktivit. V podstatě normálně by se tyto příjmy měly vracet členským státům. A to se týká čeho? Uprchlíků. Uprchlíků. A kde to bude? Jednak v těch zemích, tedy původu částečně a také v zemích určení částečně. Tam se to týká právě těch jednotlivých společenství a míst, kde jsou uprchlíci. A pokud tedy zůstane ten uprchlík ve své zemi původu, to může být zóna, tak například to může být v Jordánsku. Máme mnoho eh, uprchlíků v Jordánsku a v Turecku, pokud se podíváme na Jordánsko, tak tam je asi jeden milion uprchlíků, takže všechny aktivity, které eh, provádí EIB, aby zlepšila podmínky v Jordánsku, to znamená zaměstnanost a služby, které jsou určeny těmto uprchlíkům. Takže toto vše by mělo zajistit pomoc těmto uprchlíkům, a aby jaksi mm, nezměnili místo svého působení a neodešli do Evropy. Ano, když se podíváme na tuto mechaniku, která tady je, to znamená těch všechny tyto miliardy, k čemu to směřuje? Jaká je celková vize teda? O jakou celkovou vizi tady jde? Jaká je tady globální strategie? To znamená, Afrika bude mít 2 miliardy obyvatel roku 2050. Co to znamená z hlediska tady e, té konstrukce? Je tady několik věcí. Jednak je tady vnější mandát, to je něco, co už existuje velmi dlouho. EIB měla vždy tyto vnější aktivity. A jsou to velké prostředky. Za chvíli budeme hovořit o tom novém eh, fondu, který byl vytvořen EFSD. Tam je 1,5 miliard záruk vedle těch 25 miliard, které už existují. Takže to jsou velké částky, kde má EIB velkou zkušenost. A velká část této aktivity právě přispívá k rozvoji těch jednotlivých příslušných zemí, což s tím vnitřně velmi souhl- souvisí. Novinka je v tom, že EIB může více reagovat na ty žádosti, které byly předloženy na té nejvyšší politické úrovni a může povolit aktivity, které se neprováděly v minulosti. Co to znamená na nejvyšší úrovni představitelů vlád a států? březnu EIB rozvinula specifickou iniciativu v tomto ohledu. Já chci říct, že by bylo dobré, e, aby se vyjádřila jakási politická vize. Bylo by dobré, kdyby představitelé vlád nám řekli přesně, co mají na mysli. Ba- e, já jsem Rudolf Bertoldi z EFKO. Sice to jsou body, o kterých já budu hovořit a já vám poskytnu další informace následně. Do sdělení předsedy ze 14. září, kde se vlastně představuje tento plán vnějších investic, spočívá v tom, že ta vize je taková, že není tady možný udržitelný rozvoj, pokud nebudeme více investovat do ekonomického udržitelného rozvoje, Eh, na úrovni afrických populací. Takže to představuje kombinaci různých východisek, různých eh, bodů této strategie, které jsou nutné pro vytváření pracovních příležitostí. A to já se pokusím eh, jaksi doložit ve svém vystoupení. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste mě pozvali k tomuto sezení a nyní přijdu na angličtinu. Monsieur le président. No, no. V červnu eh, jsme zde měli eh, sdělení o novém partnerství pro migraci a Rada žádala komisi o nový ambiciozní plán. Tento plán byl předložen 14. září předsedou Junckerem. Cílem tohoto plánu je přispět eh, k udržitelným cílům OSN oblasti rozvoje a zároveň e, e, řešit kořeny migrace. Je totiž třeba říci, že už tím, že vytváříme udržitelný růst, redukujeme příčiny konfliktů v mnohých zemích. Nicméně migrace tady je a proto my navrhujeme, aby velmi malá část těchto prostředků které máme v současné době ve víceletém rámci, eh, aby byly tedy použity eh, na jakýsi pákový efekt velkých investic, nejenom od Evropské rozvoje banky, ale také třeba eh, od příslušných agentur ve Francii, Německu, Itálii, a Španělsku, ale také eh, v soukromý sektor, sektor eh, protože eh, existují triliony eur, které leží v privátních penzijních fondech. A ty do toho nejdou, poněvadž se jim to zdá příliš rizikové. A samozřejmě, že to není jenom Eh, jenom dojem. Já jsem 15 let strávil v Africe jakožto ambasador EU a musím říct, že ta rizika jsou veliká. Eh, právní stát, slabé vlády, velká korupce a tak dále. Čili, jak říkám, je tady řada rizik, které se komise snaží eh, řešit. Stojí to na třech pilířích. První je návrh investic s inovativní garancí, eh, se startovací eh, s částkou 1,5 milionu. Ale abych vám odpověděl na otázku, pane předsedo, tím, že spojíme eh, prostředky EDF a prostředky rozpočtové, tím zvyšujeme možnost transparentnosti a kontroly parlamentem. Máme zde také 400 milionů rezervy v EDF a ty jsme eh, chtěli aktivovat eh, v tomto rámci. A kromě toho máme další eh, prostředky z ENI a to znamená, že to se tím dostane pod kontrolu parlamentu. To znamená tím, že dáme dohromady EDF a rozpočet, zvyšujeme jistotu a zvyšujeme politickou zodpovědnost. Eh, druhá součást tohoto pilíře je eh, regionální nástroje pro spojování fondů. Eh, my už je tady máme několik let, ale teď bychom to chtěli urychlit a koordinovat s politickými kroky. Eh, taky kroky, které se odehrávají mimo Evropskou unii. Eh, pane předsedo, hovořil jste o EFSI. Pokud se týče tady toho pákového efektu, ano, my eh, sehráváme podobnou roli jako EFSI, ale těch podobností zase není tak moc. Protože my fungujeme v velmi nepříznivém prostředí, je tam řada nedostatků. Dále tady máme politické cíle, které je třeba respektovat ENI e nebo e, DCI anebo EAF. Tady skutečně máme mnoho politických cílů, politickou zodpovědnost a snažíme se e, použít ten týž pákový finanční efekt, jako byl úspěšně použit v případě EFSI. Takže my máme tady ten finanční mechanismus, celkem 4,1 miliardy je tam. Druhý pilíř technická pomoc. Často tedy jsme v situaci, kdy peněz je dost, ale nejsou projekty. Proto eh, musíme stanovit podmínky tak, aby jak soukromí, tak státní aktéři eh, byli schopni si Eh, půjčit od bank, ale také od eh, soukromých investorů. Protože v současné ekonomické situaci oni prostě nevědí, jak na to. No a eh, třetí pilíř a ten poslední pilíř je dialog, strukturální dialog například s vládou o právním státu, o investičních kritériích v určitých zemích, o legislativě na ochranu investic velmi důležité. No a my tedy eh, máme tyto tři pilíře a velmi inovativním způsobem s nimi eh, nakládáme. Externí investiční plán, eh, který se týká tedy ekonomické a sociální infrastruktury a pomáhá malým a středním podnikům vytvářet pracovní místa, v Africe se daří vytvářet ročně 18 milionů pracovních míst a udržitelných, udržitelných, prosím, a slušně placených, to tady chci zdůraznit. My jsme se snažili eh, trošku eh, eh, jak si konkurovat Číně, ale jiným způsobem. Investice Eh, tedy Čína masivně investuje, ale není to tím odpovědným způsobem, udržitelným způsobem a tak dále. No a já bych ještě k tomu chtěl říct jednu věc. Eh, eh, vlády používají tedy současné struktury blending facility, která tady už roku 2008. Eh, má to svoji hodnotu, produkuje to hodnotu, řízené je to Evropskou komisí a eh, máme k dispozici pracovníky EIB, ale také máme další lidi. My potřebujeme a mobilizovat další aktéry. Od eh, v letě 2007 až 15 Evropská unie dala na tyto operace 2,7 miliardy a mobilizovala takto zdroje v výši 23 miliard a e, dostalo se podpory 270 projektům e, s obrovským rozpočtem přes 200 miliard. A to je důležité. My se řídíme doporučení e, účetního dvora, kde je volání po větší adicionalitě Eh, to znamená, abychom tedy eh, víme, co to znamená. No a musíme řídit politická a další rizika. Odpovědnost je pro nás zásadní, poněvadž my musíme podávat výroční zprávy Komise Evropskému parlamentu a taktéž hodnotící zprávu, tak jak je to v nařízení předpokládáno. Eh, musíme se samozřejmě také eh, zašťovat proti rizikům. Takže ten Evropský fond pro udržitelné, udržitelný rozvoj musí být součástí obecné politiky eh, Evropské unie vůči partnerským zemím. To je zásadní, protože jinak investice nebudou mít tedy ty očekávané výsledky. Proto vše je to v rukou komise a také EAS. A to znamená, že máme pokryté celé spektrum. A to je zásadní, aby byly zapojeny všechny relevantní eh, i finanční instituce, včetně těch mimoevropských. A eh, kromě těch eh, eh, blending facilities bude se posilovat role Evropské investiční banky, která by se měla stát členem strategického grémia EFSD a to v souvislosti eh, s řízení garance pro finanční aspekty, ale samozřejmě bude také klíčovým implementačním faktorem a partnerem. Bez ní se neobejdeme. Čili komise je nejlépe vybavena proto, aby EFSD e mohla využít a řídit a převzít také politickou odpovědnost. E, máme tady tři pilíře, jak jsem řekl, se stávají z různých instrumentů, část nich komise už naplnila a spolu s EAS budeme e, zajišťovat konzistentnost všech příslušných kroků. Musím říct, že ten fond pro udržitelný rozvoj nezačíná ve vakuu. My tady máme portál všech mimoevropských investic a je tam tedy klíč, kde si to můžeme sjednodušit a, a, aby, a, a máme tedy e, přístup zaměřený na klienta. Takže komise by to měla řídit tak aby zajistila, že klíčové aspekty, jako je adacionalita, přidaná hodnota, konzistence eh, s eh, rozvojem, eh, byla zajištěna. Pane předseda, jsem vám plně k dispozici a zodpovím případné dotazy. Děkuji. Děkuji za ehm, všechna tato upřesnění. Možná bychom se mohli obrátit na permanentního zástupce B. Eh, investiční Evropské banky v Bruselu, pan Mikuláš Doblešič, aby zareagoval. Děkuji, pane předsedo. Uh, be... Přejdu do angličtiny a slibuji, že budu stručný. Jenom bych chtěl říci, že chceme poděkovat komisi za vynikající práci za poslední dva měsíce, eh, co se týče FSD a LM. Zde bych chtěl říci tři věci obecně k celé této diskuzi. Myslím si, že jasně eh, musíme efektivně rozdělit práci, úkoly mezi instituce, takže bychom neměli duplikovat úkoly a měli bychom se doplňovat. A to je apel, který neustále rada, summit eh, vysílá všem orgánům, takže já si myslím, že se nám to podaří a já si nedovedu představit, že asi by to jinak bylo možné. Máme za to, že EIB Eh, má velice eh, dobré výsledky, pokud jde o technické zkušenosti i efektivní čerpání rozpočtu na ty různé nástroje, které jsme zpravovali v roce 2015. Jsme poskytli asi 8,5 miliard euro na úvěrech mimo EU. 55% eh, z nich, z těchto půjček, tak v rámci ELM, 34% podle původního rizika a Eh, zbytek podle eh, toho skotonu. A také musíme eh, samozřejmě se vyvarovat přehnané byrokracii, nesmí docházet k duplikaci různých řídicích struktur, ano, aby nedocházelo k překrývání mm, nástrojů, takže ELM a nová iniciativa EIB Eh, to se týká tedy posílení západě Balkánu a jižních sousedů, tak já si myslím, že tady musíme zajistit, abychom by vůbec byli schopni eh, plnit a realizovat stávající nástroje. Jenom bych chtěl vám ještě zdůraznit něco k ELM. A to, že samozřejmě děkujeme komisi za vykonanou práci, kdy se snažila nalézt prostor, abychom mohli aplikovat tuto iniciativu mm, na posílení těch jižních států a Balkánu, tak jak to odsouhlasila rada. Ale také ale musíme zdůraznit, že zde existuje určitá, určitý těžký politický kontext a to musím změnit, protože v zásadě i e, že se zvýšením ELM, tak e, dojde k vážnému snížení e, půjček EIB, a to především do východního partnerství asi o 70%, když to srovnáte se stávající úrovní, Azie, Jižní Amerika, Jižní Afrika, asi 50% snížení a Poněvadž se padl Irán, tak zde jsou potenciální země další jako Myanmar, Kuba, Bělorusko. A také musím jasně říci, že nemáme na to žádné zdroje, abychom tam použili. Na to, abychom mohli provádět akce v těchto zemích. Takže taková je situace. Já zcela chápu ty rozpočtové problémy, limitace, tady hovoříme o 34, 34 miliardách do roku 2020, mm, 165 eh, eh, miliard eh, v příštím finančním rámci. Ano, to asi budou nezbytné prostředky, které umožní těch 6,5 miliard na půjčkách, abychom mohli zachovat stávající míru úvěru půjček do zemí východní Evropy, mm, Asie, Jižní Ameriky a Jižní Afriky. A já vím, že nejsme ve výboru AFET, eh, takže to tady nebudu rozebírat, do jaké míry je to relevantní za stávajících podmínek, ale jenom jsem měl pocit, že musím vám to sdělit. A doufám, že i když jsem realista, tak vím, že ty diskuze budou těžké, diskuze o rozpočtu, ale my určitě tento bod budeme neustále zmiňovat a znášet na nejrůznějších úrovních rady, upozorňovat na to i ten parlament. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A nyní mohou hovořit naši kolegové, pokud si to přede. Nejdříve pan Donáno a pak Depre. Vážený pane předsedo, bylo velice důležité se zabývat touto otázkou, protože to umožní Evropě sehrávat svoji roli ve světě a to je čím dál více nutnější. A z tohoto důvodu na rozpočtové úrovni se musíme zaměřit na okruh čtyři, na všechno, co může zlepšit působení Evropské unie. Takže Evropský fond pro udržitelný rozvoj bude vytvořen a je to vynikající věc. Ten současný kontext nás prakticky nutí konat. Když se podíváte na intervence Číny, vy jste byl v Africe, že jo, viděl jste, jakým způsobem tady probíhá ta centralizovaná spoli... Eh, víte, jak je rozdíl mezi Čínou a EU? Oni mají totiž peníze. <laughs> No, to je pravda, mají peníze a jsou velmi přítomní, ale jsou tam i jiné země. Uvidíme, eh, jak to bude také s USA. V každém případě jsou zastoupeni v Africe a Evropská unie má povinnost, aby tam byla také v Africe a aby umožnila svůj rozvoj a aby umožnila africkým občanům žít a pracovat na místě přímo. To je velmi důležité. S tím souvisí samozřejmě všechny ty migrační otázky. Takže pokud jsem to dobře pochopil, tak ten fond je tady z tohoto důvodu a také proto, aby stabilizoval ty uprchlíky tam, kde nyní již jsou. Takže je to zajímavý projekt. Ale jsou tady určité slabiny, které jsou charakteristické pro EFSI, samozřejmě je to eh, princip záruk, tedy garancí, to je stejný princip u EFSI. To znamená, nejsou tam takzvané čerstvé peníze, které by byly k dispozici. A to trošičku snižuje ten pákový efekt. Samozřejmě, že je tady adicionalita některých dalších fondů, ale bylo by dobré, kdyby Evropská unie se pokusila toto zlepšit, abychom zvýšili ten pákový efekt. O to více, že v porovnání s EFSI Tady jsou ještě další omezení ohledně Afriky. To tady uvedli eh, vystupující. Já bych dnes chtěl prohlásit, že parlament musí být eh, velmi bdělý z hlediska eh, tohoto systému. Já bych řekl, že komise si tak trošku jaksi mm, strhla na sebe to vůdcovství komise zajišťuje zprávu samozřejmě podle článku 4, ale já bych byl rád, kdybychom někam přidali, že parlament má také svoje slovo z hlediska zaměření, orientace, protože eh, samozřejmě tady budou eh, finance, které budou v podobě záruky ze strany Evropského parlamentu. Já chci připomenout, že parlament je minimálně spolu legislativec. Takže je tady určitá slabina, o které jste hovořil, pane předsedo, i vy sám a měli bychom se tím zabývat. Já vím, že článek 15 říká, že komise bude předkládat výroční zprávu parlamentu a radě. Nejsem si jist, že je to postačující. Myslím si, že je nutné, aby parlament se více účastnil těchto aktivit, protože to jsou nezbytné aktivity, nutné aktivity, které umožní Evropě sehrávat plně svoji úlohu eh, a také to pomůže rozvíjet africký kontinent. Já myslím, že tento kontinent má jistou budoucnost. Takže na jedné straně jsem spokojen, na druhé straně mám ještě určité útazníky ohledně toho záručního systému a ohledně kontroly ze strany Evropského parlamentu. Děkuji, pane Denal, nyní pan Depre. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve musím přiznat, že nejsem odborníkem z hlediska těch vnějších vztahů, ani z hlediska těch finančních nástrojů. A tak trošku tady plavu mezi tím NI, FSD, ILM a promiňte, poněkud jaksi rozptýleného charakteru vašich vystoupení. Mám tedy dvě, tři jednoduché otázky. Tento nový nástroj, o kterém se hovoří, tak eh, v této souvislosti jsem vždy zaslechl, že je napojen na kontrolu migračních toků. Někde jsem to četl. A vy jste ostatně eh, v tom vystoupení připomněli, že bude nutné každý rok do roku 2030 vytvořit asi 4 miliony pracovních příležitostí. To, to znamená, pokud to nevytvoříme, tak tady budeme mít stejný počet potenciálních uprchlíků. Nebo se mílim a vůbec nic jsem z toho nepochopil, co jste uvedli. Takže moje otázka je následující. Vzhledem k tomuto cíli, kterým je kontrolovat v podstatě odchod těch potenciálních uprchlíků, jaký další dodatečný prostředek přináší tato iniciativa z hlediska tohoto cíle v porovnání se současnou situací? Například z hlediska víceletého finančního rámce a tak dále. Co tedy navíc přináší tento nový nástroj? A kde se budou vyvíjet tyto aktivity? Protože představuje si, že tady bude určité dějiště, kde, které bude vymezeno. A pak globálně, kolik nás to bude stát, pokud to bude odpovídat sedmiletému období víceletého finančního rámce. Velice ocením, pokud mi na tyto otázky odpovíte. Děkuji. Já také bych položil několik otázek. Nejdříve ohledně Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. Ta páka je 12, u EFSI je to 15. A jsme v Africe tady. Je to, jsou to země, které e, přece jenom mají relativní bezpečnost z hlediska investic. Takže 12. To je pákový efekt. Myslíte si, že je to racionální eh, v těchto podmínkách? Jistě, záruky jsou jasné, ale pokud budou potíže, tak pak bude nutné proplatit celou částku. To nebude jenom ta záruka. Můžete mi říci, o co se opíralo vaše přesvědčení, že ten pákový efekt ve výši 12 je odpovídající? To je tedy moje první výhrada Paní Gardia Zabal si přála tady také být, ale musela odejít, takže i ona měla otázky. A přála si, abyste upřesnili rozdíl mezi project benefiting eh, na úrovni EFSD a project of carry out eh, z hlediska nástroje sousedství a pak z hlediska eh, mandátu vnějších půjček. Když vás posloucháme, tak to vypadá velice jasně, ale pokud bychom chtěli vysvětlit eh, tyto záležitosti našim kolegům, kteří tady nejsou, tak bychom zřejmě v některých momentech váhali. Rádi bychom měli jaksi globálnější vhled. Jak to bude rozděleno zeměpisně z hlediska těchto sledovaných cílů a nakonec, pan, pane Freza, eh, je to slučitelné s tím víceletým současným finančním rámcem, nebo bude nutné revidovat tento víceletý finanční rámec? Protože v podstatě tady jsou různé rozptýlené e, aspekty, které se dají do svěřeneckého fondu, do jiných e, entit a vlastně nemáme tady celkovou kontrolu a doufáme, že členské státy tedy budou platit, nemáme jistotu, jestli budou platit. Máme tady nějaké informace, které by nebyly pouze deklarativní? a které by posílily kredibilitu tohoto systému, který by odpovídal jasným politickým cílům podle jednotlivých zeměpisných zón. Protože když jdete do terénu, tak ta čitelnost toho, co dělá Evropská unie, není úplně jednoznačná. Vždycky je to prostřednictvím OSN, prostřednictvím celé řady vnějších organizací, takže někdy máte dojem, že EU je jakási nevládní organizace. A tím uzavírám moji závorku každém případě je to záležitost, která jistě zajímá všechny zúčastněné. Děkuji. Já bych odpověděl na tu jednu z těch posledních otázek, zda to, co se navrhuje, je kompatibilní se současným víceletým finančním rámcem. Ano, je to kompatibilní a zapadá to také do návrhu, které udělala komise v rámci revize v půlce období. Počkejte, počkejte. To znamená, že potřebujeme revizi v půlce období. Ano, je to v tom balíčku revize v polovičce období, to znamená těch 250 dodatečných milionů čerstvých peněz z hlediska toho fondu eh, pro udržitelný rozvoj. Ano, to tedy souvisí s opravními rozpočty na rok 2017. To znamená, bez toho noru číslo jedna to nebude fungovat. Ano, ano, potřebujeme, aby tady byla schoda na té rozpočtové úrovni. Takže z hlediska rezerv, které jsou stanoveny, a z hlediska toho, co tady zůstane, musí to být pokryto právě tím opravným rozpočtem. 25 milionů z ENI, to je tedy to, co navrhla komise. A pak tam bude tedy zůstatek a tady potřebujeme dohodu mezi radou a parlamentem ohledně rozpočtu na rok 2017. Ještě připomínám, že v těch dodacích a v tom balíčku ohledně revize v polovičce období se stanovuje, že tady bude mít 750 milionů, které budou použity v tom eh, rámci partnerství s třetími zeměmi, anebo v souvislosti s dodatečnými snahami těch partnerských zemí Evropské unie a ve snaze rozvíjet určitá opatření, ať už jsou ekonomická, nebo ať jsou to záležitosti řízení migračních toků ve spolupráci s těmi, eh, finan- eh, s těmi partnerskými státy. Je to 750 milionů, které jsou plánovány a které jsou také navrženy komisí pro rozpočet 2017. Takže jsou tady rozpočtové dopady, které jsou ale slučitelné se současným rámcem. A funguje to v rámci současně platných pravidel. Takže tady nebude eh, nutné narážet na nějaké specifické, specifické omezení. Doufáme, že tedy to jednání Eh, bude probíhat úspěšně, že to bude paralelní jednání s diskusemi ohledně tedy rozpočtu rok 2017 a ohledně víceletého finančního rámce, takže to umožní uplatnit tato opatření. A když dovolíte, tedy nyní předám slovo panu Redolfity, který odpoví na další dotazy, které tu zazněly. Děkuji. Questions. I will... Děkuji za velmi zajímavé otázky. Začnu tou první tak především eh, musíme konat. Také eh, k té otázce, kolik to bude, kdyby to bylo na sedm let místo tří nebo čtyř. Toto je první velký příklad implementace nových financí pro rozvoj, jak to bylo v červenci 2015 v Addis Abebě dohodnuto. Čili eh, chceme pomoct těm zemím, aby mohli zavádět vlastní daňové systémy, ale také pomoci jim ke konání. Těmi granty, ano, chceme, chceme eh, je prostě motivovat. Žádné dárečky. Proto se snažíme opravdu energicky posouvat to vpřed v těch sedm let, za těch sedm let určitě to bude chtít více peněz a to bude znamenat skutečně rozvinutí na velkém, ve velkém měřítku. A co se týče těch slavin, ano, víme, že Čína má peníze, pane předsedo, ale eh, ty peníze jsou drahé. Když jsem byl ambasadorem v Ugandě, tak prezident mě řekl, že chce, chtějí obchodovat s Evropany, ale ne s Číňany, jenomže Evropa nic nenabízí. No a samozřejmě eh, je to také spojeno s určitými principy, to je součástí naší Evropy. Když říkám, že tady Eh, peníze EDF a rozpočtu eh, dohromady, že dávají větší roli parlamentu, tak to je vlastně eh, také v tom, že nás parlament může strategicky orientovat v rámci regulace DCI. A to není z měnového hlediska nebo ohledně peněz, ale je to politický směr. Eh, pokud se týče, eh, jaký efekt to bude mít eh, na tvorbu pracovní v příštím roce, ten Evropský fond nemá krátkodobou odpověď. My vytváříme základ pro investice, což trvá 2-3 roky realizace a potom to teprve bude fungovat. Čili máme příklady současných blending operation, třeba při výstavbě silnic. Tady skutečně se to projeví za 3, 4, 5 i 6 let. To znamená, když se mě ptáte, kolik bude pracovních míst příští rok, tak musím říct nic. Nicméně důvěra investorů v tento přístup bude inspirovat a eh, budou další investice i mimo tedy ten náš plán. Co se týče e, směřování peněz, tak to budeme respektovat. Pokud tady máme, já nevím, 60% prostředků z EDF, tak ty peníze musí do Afriky na investice, nikam jinam. No a ty peníze z ENI skutečně půjdou do ENI, jich a východ, že? Čili tu geografii musíme respektovat. Pokud se týče otázek ohledně rizika, pane předsedo, říkáte, proč 11 a proč ne 15? V podstatě my potřebujeme 18. 18 milionů, ne 80 každý rok ale už to je hodně těch 18 milionů. Pokud se týče pákového efektu, my navrhujeme 11, poněvadž eh, v Africe jsou ty investice rizikovější, proto tam není 15, ale také chceme pokrýt garance. To je 50 eh, těch finančních prostředků. Čili to je těch 50 místo těch 30 nebo 35 podle EFSI poněvadž tam skutečně je více rizik. A kromě toho chceme slabší pákový efekt eh, kvůli tomu prostředí, že? A já myslím, že eh, tím jsem odpověděl na vaše obavy. Závěrem, pokud se týče tedy toho one-stop shopu, toho jediného kontaktního místa, proto máme tři pilíře, ne pouze jeden. My bychom chtěli zjednodušit, napřímit všechny ty různé kroky, které jsem zmínil, eh, s tím, že budeme mít jednotný přístup, aby nedocházelo ke zmatkům ani, ani k vzájemné interní konkurenci. Vše musí být viditelně a řeknu něco, co jsem zatím neřekl. A sice tento plán může de facto podnítit taky evropský privatní sektor, eh, který se může eh, jaksi chtít pustit do investic eh, v Africe. A na to se musíme do budoucna zaměřovat více, poněvadž my hovoříme o trvalé udržitelnosti privátních investic v rámci evropských plánů. Merci pour Děkuji, pane, za toto sdělení a za ambice, o které svědčí, ale řekněte to těm představitelům vlád, a my to řekneme také, že by neměli podceňovat to, co představuje demografická výzva Afriky. A ty konstrukce sice mohou eh, ovliv, ohromit lidi z hlediska těch výší, ale peníze, které budou, budete dávat do té kasičky i, i, i, i v rámci tedy toho pákového efektu 11, tak eh, je si nutné uvědomit, že elektrárny nemohou být subvencovány těmito penězmi. Například v Argentině, když ta populace měli problém, měla problémy, přestali v podstatě platit elektřinu. A, takže neměli bychom podceňovat ty finanční prostředky, které budeme potřebovat pro to, abychom čelili výzvám, které, na které musíme reagovat. Takže děkujeme za tento první krok správným směrem, ale musíme o tom opětovně hovořit. Pane prezident, děkujeme za to, že jste nám poskytl argumenty proto abychom přesvědčili radu o nutnosti eh, zohlednit eh, ten opravný rozpočet číslo jedna, protože to bylo takové přemostění mezi rozpočtem roku 2017 a revizí v půlce období víceletého finančního rámce. Takže kolegové, myslíte, že můžeme uzavřít toto zasedání? Na všechny se obracím, což není tak obtížné. Pan Denano a pan uh, eh, Depres souhlasí, pan Gajer také. Děkuji vám, pánové. Různé, pokud nemáte žádné různé, naše zasedání je uzavřeno a zítra začne pracovat v 9 hodin.